Začneme zase eh, s naší schůzi. Srdečně vítám nového komisaře pro rozpočet pana Ettingera. Poprvé u nás ve výboru po jeho slyšení velice srdečně vítám také příslušného zástupce účetního dvora pana Lazarova. A účetní dvůr také okamžitě dostane slovo. Otázkou je, kdo z pánů se chopí mikrofonu, prosím. Děkuji vám, paní. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Kapitola 1, 2 a 3 jsou předmětem našeho dnešního jednání. Já jsem zpravodajem ke kapitole 1 a ke kapitole 2 pan Kertiv představí kapitolu 3 ohledně výsledků z rozpočtu Evropské unie. Loni v říjnu při prezentaci výrační zprávy jsme sdělili svá hlavní zjištění a měli jsme výměnu názorů s kolegy. Konsolidované účty unie jsou eh, v pořádku. My jsme dali jasný, jasné stanovisko. Ovšem naše stanovisko k platbám je odlišné. Tam je vysoká míra chybovosti při investování a v přidělených eh, po prostředcích je ten, eh, ta míra chybovosti mnohem nižší. Musím říct, že jak komise, tak Eh, přímé a nepřímé eh, platby mají eh, vyšší míru chybovosti než národní orgány. Víme, že ta míra chybovosti je nižší než v minulosti a zdá se opravdu, že úsilí jak členských států, tak komise se začíná vyplácet. V kapitole 1 jsme dospěli k závěru, že dost, dost, pokrok je značný, ale ještě víc je třeba učinit. V prosinci jsem předložil zvláštní zprávu o e, zprávě komise, kde jsme vyžadovali od komise, aby předložila podrobnosti podrobnější zprávy, což by nám umožnilo mít lepší, koncistnější informace explicitnější informace. Ohledně budoucích požadavků eh, víme, že ta linka je rostoucí a Eh, co se týče příjmu výdajů, eh, tak tam je to poměrně eh, stále, stále na nízké úrovni a nejsou skutečně všechny finanční prostředky dostatečně využívány. Teď bychom potřebovali takovou E, prognózu do budoucna na pět až sedm let a možná, že teď nastala vhodná příležitost tuto změnu učinit. My jsme také toto doporučení připojili k našemu stanovisku k finančnímu nařízení, které jsme přijali v minulém týdnu a včera zveřejnili. Děkuji za pozornost. Well, thanks, uh... Pan Kadech, děkuji paní předsedkyně. Jak víte, kapitola 3 je lehce odlišná E, výroční zpráva se zaobírá otázkami legálnosti v rozpočtu. Kapitola 3 se soustředí e, na řízení a struktury, které jsou v rámci rozpočtu. Tento rok jsme pokrývali následující záležitosti z této kapitoly. Za prvé mm, e, tady došlo k hodnocení práce soudu na výdajích na výdaje. Využívali jsme tuto kapitolu eh, a osvětlovali jsme jenom určitá hlavní témata. Za druhé, co se dělo na úrovni generálních ředitelů pro čerpání zdrojů. A potom jsme se zaobírali systémy působení komise v rámci Horizontu 2020. Samozřejmě eh, bylo by příliš brzo se soustředit na Horizont 2020 jako takový, ale my jsme se snažili hodnotit řízení pro přípravu horizontu 2020 a to bylo zásadní téma. Co se týče speciálních zpráv, 25 zpráv bylo v roce 2015 uveřejněno. Samozřejmě jsme se soustředili na tři hlavní témata. E, finanční krize, zaměstnanost mládeže a opatření pro boj proti změnám klimatu má specifické zprávy, jako obvykle pro tuto kapitolu se zaobírali sledováním mé eh, předešlých zpráv, ale novým prvkem v tomto roce bylo, že jsme vyšetřovali eh, pokračování našich specifických zpráv ne v práci komise, ale v práci členských států. Ukázalo se, že existuje dobrá úroveň znalosti našich doporučení ve členských státech, ale ne všechny členské státy mají systematický způsob, jak se držet našich zpráv. Čili je třeba vyvinout odpovědějící strategii pro příští období plánování a podávání zpráv na úrovni generálních ředitelství. Zaobírali jsme se generálními ředitelstvími, která mají ve své působnosti jaké finance a naší největší kritikou bylo, že celá řada cílů generálních ředitelství byla příliš na vysoké úrovni, než aby mohly sloužit jako nástroje k měření Horizon 2020. Už minulý týden se konaly zásadní diskuse jak jsem už zmínil, analýza strategického rámce v němž Horizon 2020 a operuje a také jsme hodnotili rizika v této souvislosti. Za prvé Horizon 2020 jsme konstatovali jasné zlepšení, co se týče stanovení cílů Tady bylo vykonáno hodně práce, zaobírali jsme se také určitými záležitostmi, o kterých vám teď něco povím. Komise a členské státy pracují na různých několika strategiích v rámci finančního rámce EU 2020, eh, víceletý finanční výhled až do roku 2020. Nahlížíme na to všechno dohromady, tady jsou skryta určitá rizika, ale jinak předpokládáme, že práce bude probíhat podle plánu. Procesy řízení se soustředí na dodávání výsledků. Jsou tady určité slabiny při využívání indikátorů v rámci horizontu 2020 při, a v pracovních programech. Jako výsledek těchto sledování Účetní dvůr formuloval některá doporučení. Horizont 2020 by měl být eh, více rozpracován do různých úrovní. A za druhé je zapotřebí dalšího vnesení jasna a také upřesnění zkoumání, jakým způsobem budou přispívat členské státy pro uskutečňování cílu 2020. Děkuji vám za pozornost. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Kapitola 3. Eh, výkonnostní kapitoly z výroční zprávy podle mě jasně ukazuje, jaké obtíže můžeme mít, pokud se snažíme měřit výkonnost pomocí toho, jak byly vydány peníze. I zde, myslím, musíme všichni se velice snažit během příští let, abychom situaci upravili. Slovo má nyní pan komisař pro rozpočet Ettinger. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, vážení členové Evropského účetního dvora, dámy a pánové, dobré plnění rozpočtu je klíčovým bodem vašeho parlamentního výboru a pod řádným dobrým plněním rozpočtu doplňujeme jednak dodržování rozpočtových pravidel, transparentnost a spolehlivost a také řádnou uzávěrku účtů a v neposlední řadě i dosažení cíle dosažení cílů evropské politiky a také přiměřený vztah eh, nákladů a užitku. Komise je potěšena, že Evropský učení dvůr opětovně řekl, že tady máme neomezené prohlášení o důvěrhodnosti účtu výroční zprávy. Po mnoha stanoviscích mých kolegyně a kolegů v rámci schůzí vašeho výboru v posledních dnech a hodinách bych rád úvodem zmínil šest bodů, které jsou pro komici z obecného hlediska důležité a platné. Za prvé, téma chyb, chybovosti. A dá, další, dalšího směru, kterým bychom se měli vydat v této věci. Komise již celá léta společně s členskými státy, které často odpovídají za programy přímo na místě, tam je realizují a dělají jejich účetnictví. Tedy komise členské státy vždy chtěly zlepšovat naše kontrolní systémy. Dosáhli jsme mnohého, což bylo také potvrzeno účetním dvorem, proto abychom během posledních let eh, průběžně snižovali míru chybovosti. V rámci toho, co eh, je smysluplné z hlediska perspektivy nákladů a užitku, učiníme nadále vše proto, abychom měli co možná nejnižší míru chybovosti a abychom z tohoto učinili měřítko pro naše kontroly. Kontroly jsou nutné, ale dvojí kontroly bychom měli zredukovat na minimum. Proto, jako druhý bod, je pro komisi velice důležité, abychom měli optimalizovaný řetězec kontrol. Jde to směrem jediného auditu. Pokud eh, si uvědomíme, jak v rámci demokratické struktury a subsidiární struktury naší zprávy mám tím mysli evropskou, národní, regionální a často i místní úroveň. Pak zde máme částečně ve hře i externí partneři v rámci plnění programu, což je například eh, soukromá sféra, hospodářská, výzkum, soukromí. Tady je důležité, pokud máme kontrolory, kteří jsou důvěryhodní, tak tady se zaměřit na jednoho a jeho výsledky vzít za základ pro veškeré další eh, osoby, které politicky rozhodují. Tedy jedna jediná kontrola, jeden kontroler, to ovšem znamená, že tady budeme mít velkou důvěru. Zároveň to předpokládá, že budeme mít společná pravidla, která budou pro všechny transparentní. V rámci těchto kritérií jsme ochotni změnit náš kontrolní řetěřec s cílem eh, zanechat si či zvýšit kvalitu kontroly a zároveň optimalizovat náklady. My jako komise velice intenzivně se zabýváme rizikovou částkou, také chybovostí, a to v okamžiku uzavírání účtů. Víme, že mnoho investivních opatření a mnoho realizací programů probíhá víceletě, právě také naše strukturální a kohezní fondy. Ty neprobíhají v rámci jednoho roku. Není to tak, že by jeden projekt byl financován pouze jeden rok. Ne. Celé projektové plánování, celý průběh vývoje projektu a také jeho financování. Toto vše vždy obsáhne několik let. Takže vedle té roční uzávěrky máme, a je to možná ještě důležitější než ona uzávěrka, máme uzavření účtů po ukončení pro provedení projektu. A proto pro komisi bylo vždy důležité, aby se nedívala na rozpočtová rizika pouze rok po roku a tak to je měřila, ale aby vždy hleděla na rozpočtová rizika právci v rámci víceletých cyklů, protože ví, že ty programy se prostě odvíjejí jaksi v čase, v dalším období a musí brát ohled na možné korektury. Některé chyby již není možné vzít zpět, je možné je sankcionovat, ale ne vzít zpět. Ale jiné typy chyb jsou e, takové, že je možné je později vyrovnat. Proto tedy kolektura chyb během průběhu projektu je podle mne v zájmu daňového poplatníka a je velice důležitá. A v rámci tématu korektur chyb vždy v pozdějším rozpočtové roce máme velké pokroky z hlediska celkového rozpočtu. Co se týče toho konečné uzavření účtů a konečné té rizikové částky, které se již nemůžeme vyhnout a kterou máme v okamžiku uzavření účtu, to je 0,8% e- až e, asi 3% veškerých údajů, celkových údajů. To tady ukazuje přesně ten rozdíl mezi chybovosti 3,8, 3,8, a tou konečnou kvótou škody, to je mezi 0,8 až 1,3. Proto a myslím si, že účetní dvůr stejně jako my, se budeme zabývat e, velmi dohloubky otázkou finančních oprávek, tak, abychom i nadále mohli politiku v této oblasti zoptimalizovat. Za čtvrté, sáhlé téma zjednodušení. Když hovoříme s našimi partnery, kteří přímo na místě odpovídají za finanční programy, eh, žádají si o prostředky, provádějí projekty a pak tedy vytvá, provádějí tu závěrku těch účtů a celé, celé to musí eh, pak eh, tedy dát z finančního hlediska dohromady. Zde jsou důležité správné předpisy. Předpisy jsou nutné, je třeba mít kritéria, jinak by nebylo možné provádět kontroly. Bez kritérií a předpisů se vystavujeme nebezpečí, že tady se s těmi prostředky bude nakládat buď lehkovážně, anebo se jimi dokonce bude mrhat. Přesto je třeba i zde dále optimalizovat správní náklad, ty náklady na správu, ty výdaje a proto tady komise navrhuje nové změní finančního nařízení. Tady jde také o to, abychom naplnili to očekávání v tom směru, že v rámci přeskumu v polovině období a celé toho postupu přeskumu v polovině období zmodernizovali finanční nařízení, přizpůsobili ho stávající situaci a zjednodušili ho. Jak jsem již uvedl, to celé není žádná skřínka se zátraky, nemůžeme od toho očekávat příliš mnoho. Eh, Evropská unie je prostě komplexní, má několik různých úrovní a vždy bude mít jistě, jistě komplexní správní předpisy, komplexnější než nějaká obec, která spravuje pouze tři e, spolky mládežnické. To je samozřejmě jasná věc. Kontrola je nutná, proto prosím parlament, aby ověřil, zda náš návrh odpovídá cíli dalšího znedonušení, aniž bychom dali z ruky možnost rozpočtové kontroly, aniž bychom se jí vzdali a aniž bychom zredukovali očekávání na naše partnery, tedy na členské státy. Od vás jsme vyslechli obavu, že se bojíte, že to nebude možné zrealizovat v té krátké době několika příštích týdnů. Prosím, zůstaňme v kontaktu. My nejdeme hlavou proti zdi, my jsme splnili své domácí úkoly, předložili jsme návrh. Do jaké míry ho převezme rada a váš výbor, to ukážou příští týdny smysl, to mé smyslu plné to bude pouze v případě, když se nám podaří zmodernizovat a zjednodušit finanční nařízení již pro příští roky stávajícího víceletého finančního rámce. Pátý bod, to je téma rozpočtu orientovaného na výsledky. Budget Focused on Results. Tady sdílím názor paní předsedkyni že jsme pouze na počátku tohoto procesu. Musíme si nadefinovat, co to vlastně znamená výsledek. Co to znamená orientovat rozpočet na výsledky. Což znamená, že musíme si mnohem přesněji nadefinovat cíle, tedy nejenom programové prostředky, nejenom čísla v rámci rozpočtu, nejenom to, jak budeme dávat k dispozici peníze, ale musíme to celé propojit s cíly, které my si budeme přát a které my nadefinujeme. Teprve v takovém případě můžeme v rámci fáze hodnocení rozpočtu a uzávěrky účtů zjišťovat, zda tedy jsme dosáhli našich cílů a zda rozpočet skutečně byl orientován na výsledky. Proto tedy my pro různé programy našeho rozpočtu stanovíme brzy cíle, možné možná nadefinované výsledky, které vám potom sdělíme, tak abychom společně mohli postupovat krok za krokem s cílem vyvinout společné politické strategie. Co mě potěšilo, je skutečnost, že zpráva Mária Montina a jeho, Monteo a jeho skupiny na vysoké úrovni, která se týkala hodnot, eh, tématu přidané hodnoty, a to nejenom v oblasti příjmu a vlastních zdrojů, ale také v, eh, v oblasti výdajů, tedy předaná hodnota na evropské úrovni právě v oblasti výdajů. Což je pro nás zásadní a je to také zásadní pro naši perspektivu rozpočtu orientovaného na výsledky. Byly to pro nás velice hodnotné informace, které vyplynuly ze zprávy pana Montyho. A poslední věc. Nám veřejnosti ve členských státech. Jde o transparentnost právě v oblasti provádění rozpočtu a také o odpovědnost. Máme tady mnoho různých opatření, výroční zprávy o činnosti, zprávy od generálních ředitelství. Důležité je také, aby se zveřejňovaly veškeré eh, důležité dokumenty komise. A já si myslím, že pokud půjdeme touto cestou, tak skutečně se přibližujeme k našemu cíli transparentnosti. Děkuji mnohokrát a velice rád zareaguji na veškeré vaše dotazy. Již jsme obdrželi písemnou cestou celou řadu otázek a v posledních dnech jsme na ně také již odpověděli. Předtedkyně, děkuji mnohokrát. Já chci říct, že děkujeme mnohokrát za zodpovězení našich dotazníků otázek, které jsme již odeslali předem, či které ještě odešleme. Jsme skutečně velice vděční, neboť si myslíme, že takto máme velice důležité informace pro to, abychom vůbec mohli provádět naši práci. Takže naším zpravodajem je kolega Celer, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také panu Laurosovi a panu Kelvinu Kadifovi našim auditorům a také jejich kolegyním a kolegům za výroční zprávu pro udělení absolutoria za rok 2015. Děkujeme také za eh, vaše vysvětlení, pane komisaři Ettingere. Těším se na budoucí spolupráci. Eh, rok 2015 byl zvláštním rokem, eh, byl to první rok rozpočtu pro novou komisi na jedné straně a na druhé straně už to byl druhý rok nového subvenčního období. Museli jsme konstatovat, že v celé řadě oblastí bylo třeba ještě zabezpečit platby pro faktory a uzávěrku projektů z minulého subvenčního období do roku 2013. Takže tady běží tak paralelně dvě věci. Na jedné straně No, cíle vyplývající ze strategie EU 2020 a samozřejmě také cíle nové komise a muselo se postupovat podle regulí starého subvenčního období, které skončilo formálně v roce 2013. Poté přišly samozřejmě další výzvy, jako migrační krize, a uprchlická hnutí směrem do Evropské unie, krize v Rusku a obdobné záležitosti. A to všechno sebou samozřejmě přineslo nezbytnost reakce. A důležitým nástrojem je přitom samozřejmě rozpočet, který musí být dostatečně flexibilní. programová období už se jmenoval 10 let EU do strategie 2020, 7 let finanční rámec a 5 eh, let politický mandát parlamentu a komise. To velmi rychle může vést k nepřehledné situaci a možná bychom měli zvážit, jak lépe ty věci doladit navzájem. Kromě toho, Zažíváme s přibývající měrou takřka již inflaci při stínových rozpočtech jako makroekonomické pomoci a potom v rámci nepřímé administrativy eh, se používají finanční nástroje, které pak, když si vezmou přehled účetního dvora a děkuji za něj, zejména v oblasti hospodářské, sociálně územní spolupráce, eh, vypadají velmi rozdílně, co se týče kvót výplat. Existují země, které eh, takřka čerpaly 100%, ty jsou spíše v severní části Evropské unie, jiné země z jižní části Evropy, tady jsou kvoty výplat pod eh, 20% částečně. Tady se domnívám, bychom měli také popřemýšlet, zda tyto nástroje byly správně zvoleny. A bohužel tady ještě neexistuje smysl plné koordinování nástrojů a politik, stejně tak politická odpovědnost a rozpočtová odpovědnost, eh, tím ne jsou jednodušší. Existuje celá řada návrhů účetního dvora k hodnocení v polovičním období a to bychom měli využít pro přípravu příštího finančního rámce. Také bych velice rád poděkoval expertní skupině při přípravě udělování absolutoria za rok 2015. Bylo by dobré popřemýšlet, zda bychom neměli přejít k rolling budgeto procedure, to znamená k běžícímu rozpočtovému postupu, který ve střednědobém výhledu by umožnil podstatně flexibilnější používání rozpočtu a přizpůsobilo řízení financí výsledkům spíše než dlouhodobým plánováním programu a trvání programu by se měl orientovat podle aktuálních politických výzev. Ale i k tomu jste, pane komisaři, již něco poznamenal. A pak bychom si přáli, aby před subvencemi z rozpočtu EU členské státy a Evropská komise byly vyzvány k tomu, aby připravili nezbytné podmínky a hlavně přeskoumali, zda bude Zda jsou odůvodněny ty sta, jejich stanovené cíle a aby bylo možno se podle nich orientovat. Co se týče hrubého HDP a kalkulací HDP v jednotlivých členských státech, náš výbor už určitou dobu, a sice minimálně dva roky, se ptá, že tady, zda tady došlo vůbec k nějakému pokroku, abychom dosáhli lepší komparativity, tedy srovnatelnosti. Zejména pod dojmem eh, událostí minulých let se stále více dostává do centra pozornosti Otázka, zda jsme všechno dělali správně nebo zda lze něco zlepšit. Dnes dopoledne jsme vedli diskusi o americkém mírovém programu. Eh, byl to náš výbor, který eh, vyzval generální ředit, ředitelství a už celá léta máme eh, slabiny u tohoto afrického mírového programu. Eh, co hodlá komise v tomto ohledu udělat, aby se vnesla větší transparentnost do výročních zpráv, aby se nepřipravovali za zavřenými dveřmi a abychom prostě neměli možnost si přečíst je pouze v nějakých tajných uzavřených místnostech. Tady žádáme větší transparentnost Eh, hovoří se o novém nástroji pro investice v Africe 14. září. Eh, komise European Fund eh, pro trvalý udržitelný rozvoj založila a do roku 2020 tam má dál, být dáno k dispozici 220 milionů eur. Prostředky pocházejí z obecného rozpočtu a z 11. Evropského fondu pro rozvoj. Otázkou je, odkud mají ty peníze přijít, zejména teď v případě nového investičního fondu. Protože podle toho, co říkal, říkal příslušný komisař v prosinci, Větší část financí má pocházet z rezerv EDF, čili Evropského fondu pro rozvoj. Tak tady trošku jsem byl překvapen to odpovědi, protože doposud nám bylo řečeno, že to jsou všechno dlouhodobé projekty, že ty peníze jsou přesně stanoveny. A teď najednou se zdá, že tam budou velké rezervy pro jiný fond. A pak jeden osobní případ šlo k případu sebevraždy na komisi, který vyvolal poměrně velký rozruch. Došlo k nějakým novým poznatkům, proč k této sebevraždě došlo. Zda to bylo způsobeno pracovním prostředí, nebo zda to mělo jiné důvody a zda se na to bude reagovat, pakliže tedy se ukázalo, že to bylo pracovní prostředí. A potom jeden bod. Etický kodex. Již celá léta náš výbor žádá jasná pravidla. Minulý rok jsme vyzvali komisi k tomu, aby definovala, co přesně zakládá konflikt zájmů komisaře. Hlavně poté, když odejde z funkce a je pověřen novou úlohou a žádáme jednoznačná kritéria pro závěrečné zaměstnání po opuštění komise. A chceme zákaz činnosti ve stejné oblasti rozšířit na tři roky. Eh, měli jsme tam případ, že bývalý předseda komise přešel do velkého bankovního podniku. Eh, co se týče otázky odchodu paní komisařky nekonzultovalo se tady dostatečně, proč a tady tedy vzniká otázka, proč Evropská unie má platit vlastní platby pro trust fondy, čili svěřenecké fondy Evropské světové banky. Proč by Evropská světová banka měla dostávat peníze za aktivity, které patří k jejím vlastním úkolům? To nás tedy zajímá. Potom globální prohlášení o spolehlivosti. Už celá leta žádá parlament taková prohlášení ze strany komise, eh, kde eh, budou pokryty veškeré výdaje komisi spadající do její odpovědnosti. K tomu patří také hodnocení všech očekávaných finančních korektur. Pane komisaři, co si myslíte o tomto požadavku? generální ředitel OLAFu, konflikt zájmů, další bod. V současné době šetří belgické úřady rozruch kolem bývalého komisaře Daliho e, e, Eh, rozhodlo kolegium komisařů o eh, propuštění generálního ředitele Olafu. Domníváte se, že to zvýšilo reputaci Olafu? Eh, zasadíte se o to, aby generální ředitel Olafu až do ukončení šetření bude postaven mimo funkci? To se ptá náš výbor. Potom úřad veřejného žalobce jak vypadá dělba práce mezi jeho úřadem a OLAFem. Co se tam stane? Taky máme otázku k indikátorům klíčových prací ve společné zemědělské politice, protože jsme narazili na dvě potíže. E, nema, neznáme přesné číslo zemědělců v Evropě ani jejich příjmy. Eh, co hodlá komise podniknout v této otázce, aby se situace zlepšila, abychom tady měli jasný přehled a čísla? Při slyšení komisaře Mordaše jsme se minulý týden dověděli, že výzkumný program 7 je ve spoždění sedmi let. Pane komisaři, plánujete nějaké N plus 2 nebo N plus 3 pravidlo? EFSI, to je samozřejmě stále ještě téma. Teď se diskutuje o tom, zda evropské fondy eh, pro strategické investice prodloužíme. Eh, tento fond byl založen eh, především pro infrastrukturní projekty, které nesou vysoké riziko v současné době. Se zkoumá, jakým způsobem by kritéria mohla být modifikovaná já jsem taky členem výboru pro rozvoj a zatím se nedovedu představit, jak k tomu má dojít, protože tady máme co dočinění s nejrůznějšími nástroji. A proto otázka zamýšlí komise, kromě EFSI, bude-li tento fond prodloužen, tak je třeba vyjasnit financování. A nedomnívám se, že kolegové ve výboru pro výzkum a dopravu budou nadšeni, pakliže opět výzkumný rámcový program anebo Connecting European Facility eh, bude tady do toho spadat. Z výboru pro rozvoj mám otázku, zda se lze domnívat, že klasické strukturální fondy by mohly být nahrazeny tím eh, fondem pro strategické investice, ale já si myslím, že to je jeden ze sloupců politiky soudržnosti v Evropské unii a že je nebezpeč, eh, pardon, a že je nezbytné, aby tento fond existoval i nadále. Ale o tom zde vést diskuzi a v neposlední řadě Děkuji srdečně za zevrovnou odpověď na našich 64 otázek. Eh, v otázce 3 a 3, 33 mám ještě dodatečnou otázku. Byly uzavřeny smlouvy s nějakým časopisem Politico. Poplatek 750 tisíc eur. Co to je? Eh, byly, byly to poplatky za předplatné nebo nějaké inzeráty? které se tam uveřejní, anebo eh, se kupovaly eh, redakční obsahy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, neboť tady máme tady skutečně pestré kytice otázek, tak nás jistě všichni mají velmi rádi, takže prosím, pane komisaři, paní předsedkyně, pane poslanče Celele, dámy a pánové. Nejdříve musím říct, že sdílím eh, takový ten základní odhad v tom smyslu, že potřebujeme více flexibility než kdykoliv jindy, abychom mohli reagovat na stále nové rostoucí úkoly Evropské unie. Hovořili jste o migraci a o našich úkolech v oblasti uprchlické krize. Eh, k tomu patří i Fond pro rozvojovou pomoc a já jsem si jist, že uvidíme, jak během příštích let tyto úkoly nezmizí z evropské rozpočtové odpovědnosti, naopak budou mít rostoucí význam. Proč to říkám? Eh, není to oddělené od současné debaty, od absolutoriu zde v parlamentu. Panuje jistá obava, že peníze, které vydáváme pro migraci, uprchlíky, integraci, ochranu eh, hranic rozvoju rozvojovou pomoc, že, že, že tyto peníze, jak si budeme přesouvat zejména z oblasti strukturálních fondů, kde je odejmeme. A právě jako takový to jakýsi rozkol v našem vnímání já chápu jakož velice špatný. Strukturální fondy vždy byly velice důležité, jsou důležité a zůstanou důležité pro to, abychom mohli zlepšovat infrastrukturu, konkurenceschopnost a kvalitu života v regionech Evropy, abychom mohli zmenšovat rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony v těchto aspektech. A pokud poskytujeme peníze pro třetí země, pro, sousední regiony a pro uprchlíky, a pokud bychom tyto peníze jak si brali, odejímali od regionu na úkor regionu jejich infrastruktur, v takovémto případě bychom oběma stranám neposloužili. Což ovšem znamená, že v rámci dalšího víceletého finančního rámce se budeme muset zabývat otázkou nevyhnutelně otázkou tohoto, zda můžeme vůbec v rámci stávajících rozpočtových struktur získat ně, někde či požádat si o doplňkové dodatečné prostředky pro migraci, uprchlíky, a rozvojovou pomoc. Zna to skutečně na evropské úrovni znamená přidanou hodnotu. Zda členské státy skutečně takto by mohly efektivněji eh, jednat eh, právě na evropské úrovni ve prospěch daňového poplatníka. Hovořil jste o tématu stínových rozpočtů. Během posledních dvou, tří let existovaly důvody, jsem o tom přesvědčen. A některé rozpočty tady byly jmenovány a váš kolega pan předseda Artují z výboru pro rozpočet, to taky na to již mnohokrát kriticky poukázal, na, tu, na ten počet, na tu dimenzi takovýchto těch vedlejších čistínových rozpočtů. Existovaly důvody pro to, abychom vytvořili některé nové nástroje, ale během příštích let a v rámci zejména během víceletého, dalšího víceletého rámce. Chci učinit vše proto, abych zmenšil počet a dimenzí těch vedlejších rozpočtů naopak, aby, aby nám dál nerůstaly, ale zcela naopak, abychom dokázali převést prostředky, které jsou momentálně mimo rozpočet, zpět do evropského rozpočtu. Hovoří jste o svěřenských fondech. Ano, i mně by bylo milejší, pokud bychom se postupovali komunitární metodou, abychom tedy peníze z členských států nejdříve posílali do rozpočtu Evropské unie a odtud by ty peníze byly dány k dispozici radě a nám všem ale naopak v opačné perspektivě říkám, lépe mít peníze mimo evropský rozpočet, ale na evropské úrovni, v evropském zájmu, než nemít vůbec žádné peníze. A proto svěřenecký fond, i když je mimo evropský rozpočet, přesto může plnit vaše politické cíle a fungovat právě s cílem integ a ku prospěchu integrity Evropy. Další příklad mě by také byl milejší, kdyby hlavní akcionář Evropské investiční banky byla Evropská unie. To ovšem nejsme. Ale lepší mít nějakou Evropskou investiční banku, která je tedy financovaná členskými státy jakožto akcionáři a je velice už se napálená na evropskou politu, než kdybychom neměli vůbec žádnou evropskou investiční banku. Navzdory tomu zůstává mým cílem, aby zmenšil počet a dimenzi finančních toků, které probíhají mimo evropský rozpočet. Všude tam, kde je to možné, se budu snažit tyto rozpočty zaintegrovat zpět do evropského rozpočtu. Čerpání strukturálních fondů, o tom jste hovořili, ano. Skutečně, tady máme problém, který spočívá v tom, že na počátku víceletého finančního rámce je čerpání velice nízké, velice pomalu se rozbíhá a u konce rámce naopak je velice je silné. To bylo v období 2015-2016 velkou výzvou pro rozpočtovou politiku právě dodat prostředky pro to najednou zvýšené čerpání, ke kterému došlo ke konci posledního programového období. Tedy toho minulého učíme opět vše proto, abychom zvládali situaci okolo roku 2020-2020, abychom alespoň z hlediska výše částek měli dostatečné prostředky. Další problém. Ne všechny členské státy a jejich vlády a administrativy jsou schopny peníze čerpat důsledným způsobem a převádět je v projekty. Některé to, státy to dělají lépe, některé hůře. Ale my neodpovídáme za politiku členských států a regionů. Máme tady jistou malou spoluodpovědnost, ale velice nízkou. Co můžeme udělat my? My můžeme prostě poskytnout pouze poradenství té administrativě. Co možná nejlépe je podpořit a pomoci jim proto, aby co možná nej rychleji dokázali čerpat komplexním způsobem prostředky, které jim byly dány k dispozici a dávat je do smysluplných projektů. Tedy naše útvary naše služby mohou poskytnout pouze poradní funkci. Možná by bylo vhodné dále zjednodušit kritéria, aby ta komplexnost té, eh, veškeré té zprávy nebyla až tak vysoká a tím jsme umožnili lepší přístup zejména pro malé regiony či pro regiony, které nemají silnou správní strukturu. Částečně zde máme i vlastní podíl pro financování, heslo Řecko, které jsme snížili, tento podíl jsme snížili až na 10%, abychom přímo na místě nevytvářeli rozpočtově strukturální problémy, respektive aby tyto problémy nebyly důvodem pro to, proč se peníze nečerpají. Ptali jste se na to, zda hrubý národní důchod a výpočet tohoto důchodu je dostatečně transparentní. Zda je to tedy něco, o čem nelze pochybovat. Evropský účetní dvůr se zabýval touto otázkou a s námi společně dospěl k závěru, že výpočet, metoda výpočtu hrubého národního důchodu, což je základ pro výpočet příspěvků členských států do evropského rozpočtu, je sice dostatečně komplexní, ale je to pochopitelné, pokud má člověk dostatečnou expertizu, ale že je tam dokonce i dostatečná míra harmonizace. Ale přesto si myslím, že by bylo vhodné, kdybychom ty příspěvky na základě hrubého národního důchodu je to 70% veškerých zdrojů a příjmů, aby to nebylo ještě dominantnější. A opět odkazuji na zprávu pana Montyho, která by i zde mohla mít jistou funkci, jak si na pomoci odlehčení členských států. Já jsem ochoten vám velice dobře a komplexně vysvětlit, že při veškeré té složitosti kalkulace HND a tím vlastně příspěvku členských států že při veškeré komplexnosti, jak jsem říkal, jsme dostatečně spravedliví a je to dostatečně transparentní. Lze to tedy pochopit. Já jsem věčný panu poslanci Celerovi za jeho úvahu, která se týká míry chybovosti, že by to rád doplnil, tedy tu roční míru chybovosti finančními korekturami a e, tím konečným uzavřeným účtu při, po dokončení projektu, abychom takto z toho viděli, jaké procento prostředků bylo promrháno nebo špatně investováno. To je skutečně důležitá věc. Tímto způsobem bychom také zajistili větší akceptovatelnost ze strany našich občanů, tedy danových poplatníků, že by lépe akceptovali prostředky, které se vydávají na evropské úrovni. Co se týče OLAVu, tady mám pouze omezenou kompetenci. OLAV plní své úlohy nezávisle. Já osobně odpovídám za personál, dále za prostředky věcné, za administrativní otázky, za věcné plnění úkolů, za klíčové úkoly a priority Respektive tuto vše stanovuje sám Olaf, veškeré ty úkoly, priority a věcné záležitosti. Co se týče výsledků eh, posledních roků, a nechci vůbec hodnotit, chci pouze říct, že učiním vše proto, aby výběr nového generálního ředitele, který bude probíhat eh, na jaře příštího roku, První krok začne ve druhém kvartálu tohoto roku a od samého počátku po veškeré té fázi toho výběru až po ten shortlist, po ten krát, zkrácený seznam, to vše budu konzultovat s vámi, abychom postupovali společně, tak, aby ten nově vybraný generální ředitel měl od samého počátku dobrou podporu dohledového výboru, vašeho výboru, rady i komise. Ptal jste se, zda by bylo možné, nebo zazvažujeme nahradit vlastně strukturální fondy fondem EFSI. To je podle mě zcela špatně. Záruky jsou účinným nástrojem, ale pomocí záruk samotných nedokážete všechno. Mnoho projektů potřebuje finanční podporu. Potřebuje prostě peníze, prostředky, cash. Někdy stačí 20%, v jiných oblastech potřebujete 80%. Infrastruktura, která je ku prospěchu veřejného zájmu, Takovou tu infrastrukturu je možné realizovat pouze pomocí spolufinancování. Například můj bývé, mé bývalé portfolio, eh, vysokopásmový internet, eh, širokopásmový internet na venkově. Mm, tam potřebujete veřejné investice, aby se eh, skliněná vlak na ve venkovských oblastech, to není riziko, je to garantované, jsou tam záruky, ale i se záruky to tam nikdo prostě investovat nepůjde. Potřebujete 20 až 30 subvencí přímo hotových peněz, aby vůbec tam do toho někdo šel, aby někdo šel do toho, že v oblastech, kde jsou říce usídleny, někdo takovéto struktury bude vytvářet. Proto podporujeme strukturální fondy se všemi těmi cíly, které to má na trh práce, na infrastrukturu, ve venkovských oblastech, a toto vše je důležité a proto strukturální fondy budou mít důležitý, důležitou roli, budou muset mít důležitou roli i během příštího víceletého rámce. FC je může doplnit, ale někdy je nenahradí. FC a prohlášení komise FC je jasné, bylo to zmiňováno v projevu o stavu Unie ve Štrasburku. Jsme ochotni EFSI provozovat dále až do roku 2019-2020 a možná eh, učinit jisté přípravné práce i pro další komisi, aby i během příštího desetiletí toto mohlo být eh, mm, jaksi i nadále provozováno EFSI. A jsme ochotni navýšit eh, ten objem až na 624 miliard další kroky komise učiní s ohledem na rozpočet v roce 2018 a zejména s ohledem na vytváření dalšího víceletého finančního rámce, tedy po roku 2020. A toto vše budeme připravovat v součinnosti s vaším s vaší sněmovnou. Horizont 2020, ten program je úspěšný. Myslím si, že pro nás jako pro Evropy, Evropan je vhodné, abychom tématu evropského výzkumu přikládali ještě větší závažnost v našem rozpočtu. Stejně jak v letech 2007 až 2013 eh, byl horizont dobrý je využíván a i v posledních eh, letech tam došlo k dalšímu navýšení. Zda chceme tam mít N plus 2 nebo N plus 3, to uvidíme nejpozději za rok, až budeme vědět, do jaké míry se projekty dařily. Já osobně učiním vše proto, aby kolega Moedaš mohl vynaložit veškeré, každé jednotlivé euro v rámci Horizon 2020, abychom v rámci účetní závěrky tam nemuseli mít nějaké nevyužité prostředky RAL. A co se týče dalších vyjednávání, Stále ještě doufáme, že Rada projeví ochotu vytvořit Evropské státní zastupitelství právě v zájmu členských států. Neboť trestně právní případy, kriminalita v souvislosti s evropskými rozpočtovými prostředky. Něco takové je nejlépe možné řešit a stíhat právě prostřednictvím Evropského státního zastupitelství. Nechceme nahrazovat národní systémy, chceme je smysluplně doplnit v zájmu daňových poplatníků. Takže, jak jsem říkal, vyjednávání probíhají, jde například otázky podvohu, podvodu z DPH, zase do toho zapojí všechny členské státy, kdo se nepojí, nezapojí a jak budeme přistupovat s těmi státy, které se nezapojí. A zde, a toto je v mé plné odpovědnosti, já mám naprostý zájem na to, aby veškerá vyjednávání o EPO ne, skončila tak, že vlastně nakonec bude oslaben OLAF právě v důsledku toho, že by bylo vytvořeno Evropské státní e, zastupitelství. To rozhodně nechceme. Pak je tady i ta otázka, kolik, kolika míst by se mo, musel vzdát Olaf, aby bylo možno založit EPO. Já rozhodně nechci, aby k něčemu takovému došlo. Aby se e, Olaf oslabil pouze proto, že se vytvoří EPO. Uh, Hovořil jste o případu sebevraždy, ale nehovořil jste o ničem konkrétním. Já vás ujišťuji, že komise v posledních letech učinila mnohé pro to, aby zvýšila eh, spokojenost a motivaci zaměstnanců a aby zavčas poznala, pokud jde k případu, dojde k případu burnoutu nebo kde je příliš stresu na pracovišti, kde jsou pracovníci přetěžováni, kdy je třeba, aby kolega nebo nadřízení udělal něco pro to, aby zabránil tomu, že nějaký pracovník upadne do rezignace nebo bude naprosto demitivována nebo bude mít pocit, že musí učinit nějaký takovýto závažný osobní krok. Musím říct, že děláme mnohé, ale e, máme ten počet zaměstnanců je skutečně vysoký a proto sociální prostředí na komisi a tím také ochota provádět svou práci a připadat si dobře na pracovišti, nedívat se na to jako na pohled zaměstnání, ale jako na obsah života. Toto je, myslím, u nás vysoké. Komise je nadále velice atraktivním zaměstnavatelem. A africká facilita, africký mírový projekt, ano. To jsou tedy a vůbec všeobecně investice do afrického kontinentu, což je náš sousední kontinent. Ano, potřebuj, pokud chceme být úspěšní, potřebujeme čerstvé peníze. Nemůžeme to provádět na úkor jiných programů. Eh, můžeme částečně jaksi přesouvat peníze nebo využívat rezervy, ale pouze jaksi časově omezeně. A pokud členské státy nám jako Evropské unie dají za úkol, abychom posílili spolupráci ku prospěchu toho, abychom dali Africe hospodářskou, sociální perspektivu, až je to, ať už je to Mali, Nigerie, Palestina, Eritrea či další země, tak tento úkol můžeme splnit, ale pouze za podmínky, že z dlouhodobého hlediska dostaneme více peněz. A co se týče toho, co řekla co se týče mají mé předchůdkyně, kolegyně Georgie, musím říct, že je v zájmu Evropské unie, aby zkušená respektovaná Evropanka mohla převzít nějak takovýto privilegovaný úkol. Hovořím takto všeobecně. Často se tady bavíme o vlivu Evropy v světových zařízení, ve Světové bance, měnovém fondu, v OSN a tak dále. Víme, že v roce 2030 bude mít eh, svět 8 miliard eh, obyvatel a Evropa pod Brexitu pouze 430 milionů, tedy 5% celosvětového obyvatelstva, proto bychom měli mít radost z každé funkce, kterou dostane nějaký Evropa, někdo, kdo vyrostl v evropském prostředí. Proto já velice vítám novou funkci paní kolegyně Georgievy. Tato funkce zvýší vliv Evropy a tím bude vlastně ta pracovní kultura charakterizována prostřednictvím jemní osoby evropským způsobem. Musím říct, že vyjednávány, která byla vedena na pracovní úrovně o právním příspěvku Evropské unie ve Světové bance. Toto vůbec její osobou ovlivněno nebylo. To probíhalo zcela neodvislé, nezávislé naše útvary to tehdy takto sami nezávisle vyjednávali. Paní Georgieva to vůbec nemohla ovlivnit. To se vylučuji. Paní předsedkyně, eh, vy jste hovořila o otázce, eh, toho, co psalo politiko. Jistě nejde o to, abychom tady chtěli sahat na redakční status. Vůbec ne. Ale pokud já vím, tak ta částka, která byla vyplacena proto, aby eh, pracovníci útvaru komise měli přístup k politiku, k těm obcehům. O to šlo aby si to prostě mohli stáhnout. Děkuji. Herzlichen Dank. Ich hab... Děkuji mnohokrát. Mám tady pět zájemců slovo. Jako první a prosím o stručnost kolega Liberacky. Děkuji bardzo, paní przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Mám takovou netypickou otázku nebo netypicky začnu. Chtěl bych eh, říci, že velice si ctím eh, tomu, co nám řekl pan Ettinger a také zástupce účetního dvora. Děkuji za odpovědi, které se nám poskytly. Některé poznámky a otázky. Pan Celé to měl eh, naformulováno velice dobře. Mně se líbí to, co jste říkal o optimalizaci kontrol. Je to pěkné, ale kontrolní systém musí být nastaven, nastaven tak, aby se rozšířilo přesvědčení o tom, že pravděpodobnost, že bude někdo kontrolován, je velice vysoká dále, je třeba, aby všichni věděli, že kontroly sebou přináší jisté důsledky, jak pozitivní, tak ovšem i negativní. A toto je třeba podle mě provést i ve skutečnosti, zrealizovat. Jestli to chápu správně, tak vy nechcete hledat a kontrolovat každé jednotlivé euro, vám jde o efektivnost. A to chápu. Pane komisaři, rok 2015, a říkal to i pan Celer, to byl druhý rok nového víceletého finančního rámce. A také s rokem, kdy se vlastně uzavíral minulý finanční rámec. Hovořil jste o 8 miliardách eur z minulého finančního rámce a o půl miliardy eur ze současného finančního rámce, které byly vyplaceny. Což je signál, neboť se jedná o opožděné platby a jsou velice významné. Možná právě proto máme situaci, že rozpočty v členských státech se neplánují na ročním základě, co se týče evropských prostředků. Rok 2017, 18 a 19 jsou sloučeny a takto se slučují i prostředky. To asi není příliš šťastný způsob. Jak bychom mohli, pane komisaři, ovlivnit členské státy tak, aby finanční prostředky strukturálních fondů byly v jejich rozpočtech také naplánovány v sedmiletých lhůtách, tak jak je tomu ve evropském finančním rámci. To by bylo podle mne smysluplné. Další zjednodušování, ano, o tom se hovoří skutečně velice, velice často. Ale možná by nebylo špatné vytvářet skutečnosti, realizovat. Bylo by vhodné, abychom byli schopni si nadefinovat naše vlastní cíle a toho, to, jak chceme, jak chceme postupně dosahovat. A nyní eh, docházím k závěru. Na jedné straně příjmy, na druhé straně výdaje. Na příjmové stránce a ve vaší odpovědi hovoříte o TOR a o ostatních prostředcích hovoříte relativně málo, o, například o tradičních vlastních zdrojích. Pod tradiční vlastní zdroje nebo v rámci těchto tradičních vlastních zdrojů vysvětlujete a otevíráte téma podvody z DPH. Můžeme počítat s tím, že tady dosáhnete pokroku konečně, neboť podvody z DPH eh, za příčinu mnoho problémů velice škodí pověsti Evropské unie. Špatně vydané prostředky. A zde jsem to možná ne zcela správně pochopil. Neboť se jedná o Eh, čerpání špatně vynaložených peněz a potom Evropský fond pro strategické informace, pan Sel řekl, že eh, výbor pro dopravu Evropského parlamentu se tím zaobíral, ale to platí nejenom pro výbor pro dopravu, protože členské státy, eh, které čerpají z fondu pro soudržnost, mají také informace o tom, odkud pocházejí prostředky. Šest členských států využívá 70 prostředků strategických investic. Pakliže prostředky z Junckerova plánu budou vydávány e, pro jiné účely, může se stát, že nastane veliký neklid a problémy. A já bych nechtěl, aby prostě se to vyskytlo jako dodatečný problém k těm problémům, které se již vyskytují teď. Velice si vážím způsobu, jakým přemýšlíte o rozpočtu Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. A teď pan kolega Fleningen. Um, <clears throat> uh, Pane komisaři Ettingere, vy jste se zmínil ve vztahu k členským státům a jejich příspěvkům, že máme posedčujícím způsobem E, spravedlivý systém. Je opravdu těžké najít systém, který by opravdu byl spravedlivý ke všem. A vy, když říkáte dostatečně, tak to asi zakrývá lecos, ale pravděpodobně víte, že tento systém e, pro rok, rok 2015 a e, pro příspěvek Irska na rok 2016 nemůže být popsán jako spravedlivý. Já sám jsem z Irska a v loňském roce nebo v roce 2015 jsme měli údajně e, růst 26% HDP. E, já teda musím říct, že nikdo z nás, co tam bydlíme, jsme si nemalovali baráky zlatou barvou a e, tak dále. 26% nárůst HDP e, z mého pohledu na věc e, vedl k situaci, že děti eh, skutečně eh, se nemají úplně nejlépe a bez, eh, určitě existuje lepší systém měření toho, jak by měl stát přispívat do rozpočtu, protože HDP údajně je skvělé, ale na zemi lidé procházejí peklem. Já si myslím, jak by řekla má matka, HDP se nikdo najíst nemůže. A je třeba si uvědomit, eh, že od nás chcete dva další miliony navíc v letošním roce. A také jste zmínil eh, o myšlence eh, posledních zdrojů, totálních zdrojů. Je tady jedna oblast, která prostě není spočítatelná, když se díváte na členské státy. Příspěvky v jiných oblastech, například Irsko, Irsku patří 20 rybářských, rybářského teritoria, ale bere si pouze 4%. Takže to je třeba takových 3 miliardy, když se podíváte na přidanou hodnotu. Takže co se týče totálních zdrojů, tak my hodně ztrácíme. Takže skutečně bez, eh, bez pochyby spravedlivý systém je od, toho našeho, od té naší reality daleko. Mohl byste mi ten spravedlivý popsat? Další řečník. Děkuji, pane předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat eh, eh, účetnímu dvoru, panu komisaři a našemu zpravodaji za příspěvky. Já eh, přemýšlím, Eh, jak se vyvarovat pochybení v rozpočtu Evropské unie. Eh, vy hovoříte o zjednodušování. Já to vítám, pane komisaři, vítám zprávu eh, skupiny na vysoké úrovni. Jsem v ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a ve výboru REGI a vím, že není snadné vyvažovat ty situace rozpočtové možnosti a hromadu žádostí o finančních prostřed, eh, o finanční prostředky a zajistit efektivní vydávání. To je vždycky těžký úkol E, co se týče zprávy té skupiny na vysoké úrovni o zjednodušení, tak tam je například návrh e, zjednodušovat takzvanou cost option a říkají, že bychom se měli snažit zjednodušovat ty náklady. Zároveň také říkají, že už by se nemělo vykazovat e, to, obrovské že by se už neměly vykazovat náklady, možná ano, ale myslíte si, že to je cesta k té vyváženosti, že nám tohle umožní zároveň, aby ty peníze byly správně vydávány. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, se také týká doporučení jednoho z doporučení té skupiny na vysoké úrovni a je to také doporučení komise v tom návrhu Omnibus a jedná se o transfer některých strukturálních fondů do jiných finančních nástrojů. Vy jste se o tom zmínil, zmínil se o tom i zpravodaj. Já tady někdy mám určité pochybnosti. Obávám se, že to je určitý precedent eh, eh, po roce 2020 a velmi jsem vnímal eh, to, že říkáte, že politika soudržnosti musí trvat i přes rok 2020, že ne všechno můžeme vést přes zákonné normy, že tady budou také zapotřebí finanční zdroje. Já to vítám, doufám, že váš hlas je v tomto směru hodně slyšet v komisi. Vím, že to ne nepodporují všichni členové kolegie, ale jsem rád, že tak činíte vy. Takže pokud e, máme zabránit tomu posunu finančních prostředků ze strukturálních fondů e, jinam, tak e, tady samozřejmě, pokud by se to mělo do určité malé míry povolit, tak je zapotřebí, aby tady byly určité záruky, aby to bylo velmi bedlivě sledováno a potom e, ty finanční prostředky ze strukturálních fondů e, použité v jiných e, programech musí skutečně znamenat přidanou hodnotu. To bychom měli výrazně sledovat. Za druhé, bylo by asi dost obtížné kontrolovat či provádět audit z těch finančních prostředků EFSI. Jak můžeme zajistit, eh, když se posunou finanční prostředky ze strukturálních fondů do EFSI, že tady bude správná a eh, skutečně bedlivá kontrola jejich využití? Pan kolega Salafranka. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Dovolte, abych vyjádřil mé přání eh, abyste měl hodně úspěchu ve vaší práci. Domnívám se, že vaše prohlábení týkající se dobrého finančního řízení, dobré finanční zprávy, týkající se transparentnosti je dobrým základem pro mm, práci ve vašich nových odpovědnostích. Dovolte, abych eh, se zeptal ještě na několik bodů, o kterých se zmínil náš zpravodaj. Motivace úředníků, evropských zaměstnanců v rámci jejich kompetencí. Je to nesmírně významné téma, kde je třeba ještě lecos udělat. Tři otázky v této souvislosti. Co se týče zkušeností z vaší minulé funkce, co se týče rozdělení pohlaví, čili měl jste dobré zastoupení, velice pozitivní zastoupení žen a mužů jaká byla situace v roce 2011 a jaká je teď situace v roce 2017. Chcete dosáhnout stejného výsledku, jakého se dosáhlo ve snižování počtu administrativních pracovníků, aby se dosáhlo toho cíle snížení o 5 Druhá otázka se týká obav, které vyjádřil pan zpravodaj týkající se OLAFu. Zaznamenal jsem, váš projekt, že nový generální ředitel má um, důvěru um, tohoto výboru, ale já se chci zeptat na to, jaký názor máte na novou reorganizaci OLAFu? <clears throat> Poslední otázka. Ve vašich písemných odpovědích, za které vám, pane komisaři, mnohokrát děkuji, že v rámci těch 50 nevládních organizací které jsou zásadními příjemci peněz v rámci humanitární pomoci pro rozvoj a pro a to je 7, přes 700 tisíc eh, eur. A máte tady nějaká specifika, jakými se řídíte při této kapitole a jaká je eventuální chybovost eh, mezi těmito 50 nevládními organizacemi? Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem se sama ještě taky dala na seznam řečníků, já mám tři otázky a chtěla bych pokračovat v tom, co již řekla Chimceler a kolega Vogn a sice FC. Vidíme, že dochází k pokusům nás nechat naprosto mimo FC a proto se chci zeptat účetního dvora, zda je pravdou, že specifická zpráva o EFSI vám umožňuje přístup k údajům, Tady bych ráda měla odpověď od účetního dvora, od komise chci odpověď, pane komisaři. E, u omnibusu jsme se pokusili objasnit pravidla. 25 gratu, 5 finančních nástrojů, pak určují pravidla finančních nástrojů, všechno. Myslím si, že to nemůžeme přece brát vážně. To znamená, že e, prostě to vykazuje velké nedostatky s veškerou tedy úctou. A už jsem se pokoušela říct generálnímu tajemníkovi dnes ráno, že i pro nás je důležité, aby byla eh, práce zjednodušena, ale tento nový návrh tu naši práci daleko více komplikuje. A druhá otázka se týká dvojích kontrol nebo zdvojených kontrol. Eh, eh, my jsme se pokoušeli prostřednictvím single auditu to nějakým způsobem zlepšit, ale máme kritiku ve každé zprávě účetního dvoru. To se týká kvality kontrol orgánů členských států. A teď dochází k pokusu prostě nějakým způsobem okrašlovat eh, tyto záležitosti. Přece nemůžeme na jedné straně vidět tu kritiku a vidíme to taky ve statistikách komise, že tady jsme ještě velice vzdáleni od toho, co tady máme. A v omnibusu jsou také, také ustanovení, kde stojí napsáno, že už pak, že tam není vůbec možné kontrolovat. A to je tedy skutečně závažné. To není tak, jak jsem si tu věc představovala. Třetí otázka se týká statutu zaměstnance. Eh, před několika lety tento výbor velice pracoval na to, zda jsme schopni vyřešit otázku týkající se automat, drastických povýšení každé dva roky. To je v každém zaměstnaneckém statutu, ale zejména drastické, drastické je to v evropských institucích a proto bylo rozhodnuto, že od 12 budou existovat povýšení manažerů jenom ti, kteří mají specifické vedoucí funkce. Teď ale vidíme, že tento zákaz pro povyšování se obchází. Po první, první 2016 jsme měli 496 senior expertů, to bylo o 27% než v minulém roce. To tady znamená, dochází o, k obcházení zákazu povyšování tím, že se vytvářejí takovéto posty senior expertů a u senior asistentů máme dokonce o 81% víc, než to bylo minulý rok. Tady je prostě cílené obcházení zaměstnaneckého statutu a to bych tedy ráda aby eh, tady došlo k nápravě. A teď jste na řadě vy, prosím pěkně, pane komisaři. Paní předsedkyně, dámy a pánové. Otázka hustoty kontrol a je té jedinečné kontroly. Nejdříve bych rád uvedl, že já bych rád vycházel z principu důvěry v jiné instituce a ne od zásadního principu, nechci vycházet eh, z principu nedůvěry. Ovšem ano, můžou existovat důvody, kdy skutečně důvěry se stane nedůvěra. Evropská unie sama o sobě nemá nějaké nižší eh, úřady na nižší úrovni. Nemáme na místě naše vlastní úřady či odborné orgány. My vlastně nám tady slouží členské státy, jejich ministerstva, jejich úřady a částečně i správní orgány regionů a obcí. To ale také nezměníme. Tedy, pro nás to znamená, že v zásadě jsme odkázáni na to, aby nezávisle na to, zda se používají zákonné předpisy nebo eh, zda jde o dodržování jiných opatření evropské úrovně. Tady od jsme skutečně odkázali na to, aby členské státy respektovaly a plnili naše zákony a naplňovali je ve své správní frakci. V praxi, omromíte, v opačném případě by Evropská unie nebyla schopná funkce fungování. A pak tady máme samozřejmě výkaznictví eh, pro účty a kontrolu. Audit, neboť většina programů probíhá z, v rámci spolufinancování, zejména naše velké strukturální programy. Tady z pravidla eh, schválíme proces v případě, kdy dochází ke spolufinancování buď z národní, regionální, anebo místní úrovně z těchto rozpočtů tak proto tedy naše partneři přímo na místě mají vlastní zájem na tom, aby ten projekt byl realizován korektním způsobem. A samozřejmě veškeré ty peníze, které jsou tam financovány, aby jejich vydávání probíhlo řádně. Je to jejich vlastní zájem. Ovšem, musím uznat jednu věc. Pokud máme podnět, nějaký, pod, někdo nás eh, upozorní na nějaké nesrovnalosti, nebo když víme, že tu a tam je skutečně zpravidla eh, nedostatek v oblasti administrativní vůle či síly, no tak samozřejmě musí proběhnout kontrola toho orgánu, který kontroluje. Tedy ta, ty namátkové kontroly nebo ty druhé kontroly, to bude pro nás zásadní během dalších let, v rámci těchto kontrol zjistíme, zda naše důvěra byla oprávněna, anebo zda dochází k jejímu zneužívání. Chybné statistiky nebo nedostatky v oblasti kvality. Toto budeme v budoucnu muset korigovat všude tam, kde to bude možné. Tady jde o to vytvořit jistou rovnováhu mezi. Nechceme tedy vždy kontrolovat dvakrát nebo třikrát, ale zároveň samozřejmě nechceme být naivní. Takže jde o tuto rovnováhu a v rámci této rovnováhy se komise pokusí skutečně být velice účinná, mít velikou účinnost svých kontrol, aby se kontrolovalo skutečně tak, kde je eh, silný předpoklad toho, že tam problém bude. Jaký byl problém současného, eh, nyní probíhajícího víceletého finančního rámce? Tento rámec byl schválen radou několika dny před Vánoci v roce 2013. Jeho převádění do právních aktů prostřednictvím komise eh, trvalo až do roku 2014, tedy právní rámec. Měl být vlastně uplatňován až už od 1.1.2014, 2014, ale ve skutečnosti vstoupil v platnost mnohem později. Z toho se musí veškerý zúčastnění poučit. Já znám své povinnosti, ale přesto se nedokážu srovnat s tím, že komise ke konci roku 2017 předloží víceletý finanční rámec na 5 či 7 let a který bude začínat v roce 2020 či 2021, což tedy znamená rok 2018, 2019 a 2020. Tady je polštář časový ve výši tří let. Podle mě to není zrovna chytré. Ale jsou to stávající předpisy, kde, které jste vy spolu přijímali, spolu rozhodovali. To je Evropské finanční nařízení. Víme letos v prosinci dost o tom, jaké dopady budou mít Brexit, jak bude vypadat migrace v roce 2023, nebo jak bude vypadat konkurenceschopnost našich regionů v roce 2025. Přál bych si, aby veškeří aktéři byly blíže tomu datumu vstoupení v platnost příštího vnitřního finančního rámce. V opačném případě chápu, pokud tento parlament v svém posledním roce plné práce 2018 bude chtít již jednat o víceletém rámci, neboť pak přichází volební boj, volby a teprve vaši, ti, kdo přijdou po vás, další parlament, ten bude ovšem mít možnost se tím zabývat nejdříve v prvním kvartálu 2019. Vy tedy pro vás z hlediska parlamentu ztratíte rok a půl. Já rád si s vám o tom ještě do detailů pohovořím, jak by tedy měla vypadat časová osa právě s ohledem na to, že víme, jak probíhal současný finanční rámec a jeho přijímání. A proto jde nám o to, aby přijímání dalšího rámce bylo optimalizováno. Co se týče tématu podvody s DPH. My chceme, aby EPO právě v této oblasti získalo pravomoc pro trestní stíhání. Je to předloženo, leží to na stole, ovšem na radě, a řeknu to opatrně, ne nutně většina členských států, až vůbec ne všechny členské státy to. Není to prostě akceptováno ani většinou, až vůbec ne všemi členskými státy. Takže uvidíme, jak se ta věc vyvine. Možná nakonec eh, dostaneme odpověď, která bude říkat toto. V rámci toho, co dělá rada, sice máme zájem o tom, aby Apple vzniklo, anebo již ne. To se uvidí. Tato otázka se, myslím, dojasní až do léta. Bude to pak, myslím, nabíde to konkrétní podoby. A ještě jednou FC. Podle mého pevného přesvědčení FC nemůže nahradit strukturální fondy, ale může je na čas doplnit. u EFSI. A bylo to kritizováno. Existuje eh, jakási eh, geografická regionální nerovnováha. Je tam nerovnováha geografická v červání prostředků. Znamená to tedy, že členské státy či regiony mají nároky na určitou část toho koláče strukturálních fondů, ale nemají nárok na část těch zárok a finančních nástrojů, které jsou poskytovány v rámci EFSI. A proto jistě zažijeme skutečnost, že projekty financované z EFSI eh, se nebudou realizovat prostě plošně ve stejné míře po celé Evropě, ale skutečně tady jde o to, jak vlastně ohodnotí ten projekt EIB z hlediska bankovního hospodářského ta bude hodnotit bonitu a proveditelnost tohoto projektu z hlediska perspektiv a kritérií bank takto to u FC funguje a právě proto, že to takto u FC funguje a my to akceptujeme, já dospívám k závěru, že FC nikdy nenahradí, stru, nenahradí strukturální fondy. Strukturální fondy potřebujeme i nadále, potřebujeme je pro podporu našich regionů. Hovořili jste o tématu výpočtu hrubého národního důchodu, zmínil jste případ Irska jsem ochoten, až minister zahraničí či financí Irska či předseda statistického úřadu Irska se na mě odprátí s takovými to kritickými otázkami. Velice rád se tím budu zabývat a celé to ověřím. Momentálně vím pouze, že předsedové statistických úřadů společně s Eurostatem vykonávají takovou tu předběžnou práci a ten konečný klíč pro HND je stanován všemi společně. Není to tedy něco, co by bylo stanováno většinovým hlasováním ale vím, že pro vás je to důležité a vím také, že Irsko za poslední sedm let dosáhlo skutečně mnohého v oblasti strukturálních reform a přesto v této zemi existuje nadále i velká chudoba, protože jsem ochoten, pokud se na mne vy nebo vaši ministři obrátíte, se zabývat otázkou, jak přesně se vypočítává klíč HND pro Irsko a proč z tohoto důvodu tady vznikla potřeba dodatečných plateb zda HND je tím správným nástrojem a přístupem, to dnes řešit nemůžeme, neboť je to prostě stanoveno. Je to ten přístup, který není právem stanoven, je součástí finančního nařízení, které bylo schváleno eh, Evropským parlamentem společně s radou. Pokud si přejete změnu finančního nařízení, musí se to odrazit v rámci vyjednávání mm, pro vytvoření dalšího finančního nařízení. Bylo by možné snížit význam hrubého národního důchodu v tak, že se vytvoří nějaký nový vlastní zdroj, který nahradí finanční příspěvky členských států, alespoň z části, a proto je, to proto je i z tohoto hlediska velice důležitá zpráva Montyho skupiny. Dále téma genderová rovnováha, podpora žen, ano, skutečně. V letech, eh, kdy počet zaměstnanců komise ročně musí být snižován o jedno procento. byl prostor pro veškeré e, opatření, která se týkala personální politiky, prostě velice zredukován. Komise koncem roku skutečně splnila svých 5%, což znamená, že momentálně máme pro zbývající tři rozpočty víceletého rámce e, tu situaci, že bychom museli škrtat další personál, což nám vytváří z té možnosti pro to, abychom podporovali ženy a také pro to, abychom mohli zaměstnávat odborníky v oblasti informatiky či inženýringu. Jinak eh, učiníme vše pro to, abychom mohli, abychom motivovali nadané ženy, abychom jim poskytovali další vzdělávání pro to, aby se potom mohli ujímat eh, odpovědných úřadů. Většina našich zaměstnanců jsou ženy. Ze středně dobrého hlediska, samozřejmě s ohledem na generační obnovu, tady vzniká pro ženy perspektiva, aby se dostaly do funkcí vedoucích oddělení a vyššího managementu, seniorního managementu. Ten cíl 40% je pro mě stejně tak důležitý, jak byl důležitý pro mou předchůdkyni. Co se týče nevládních organizací, my podporujeme projekty, za které nesou odpovědnost nevládní organizace. Zda je tady nějaká vyšší chybovost, horší či nižší, nebo zda je tady horší podávání zpráv. Nic takového, o ničem takovém nevím. Co se týče tématu rozpočtové kontroly. Nejdříve jako první, a to je, to je důležité pro mě, nejdříve jsme provedli vlastní, provedli vlastní kontrolu uvnitř komise. Nejdřív chceme tedy, abychom my sami správně a řádně používali naše peníze. Takže máme interní kontrolní mechanismy, které e, skutečně zabírají mnoho času našim vlastním úředníkům a zaměstnancům. A za druhé, odpovědnost tady samozřejmě nese účetní dvůr, se kterým e, jsme v každodenním kontaktu. A Rádi bychom tuto spolupráci rozšířili až směrem ke konstruktivním poradám mimo vlastně ten vlastní proč proces eh, každoročních závěrečních zpráv. Musím si, že eh, vy jste se setkali asi sedmi či osmi mými kolegy v minulých eh, dnech a já skutečně rád budu napomáhat při našich schůzích mimo proces absolutoria. Rád budu vždy se setkávat a hovořit o otázkách, které se týkají rozpočtu. Nabízím svou pomoc. A pak je zde Olaf a nesrovnalosti a naprostá nezávislost OLAFu. A v, doufáme, že EPO, tedy to, ten státní zástupce evropský, my chceme, aby těch pět či šest odpovědných míst zlepšil svou práci tak, aby byla transparentnější, aby každý v rámci svých úkolů dostal naší podpory. Paní předsedkyně, vy jste kritizovala náš návrh nového finančního nařízení. a to beru velice vážně. Nepůjdeme hlavou proti zdi. Toto nové finanční nařízení pro mě není číslo jedna na mém seznamu priorit, ale je to pro mě jistým základem, základem podle abychom během příštích týdnů, co, čím dříve, tím lépe, mohli začít jednat s vámi a s Randou o možné další modernizaci a dalším zjednodušení. Možná bychom si měli již nyní naplánovat nějaký termín s kolegy od vás z výboru, kteří mají o tomto zájem. E, otázka, zda komise má mít nějaké stropy pro další povyšování osob, respektive zda komise obchází tyto stropy. E, tomu se budu věnovat a e, téma speciálního poradce a vše, co jste zmiňovala, prostudujeme a co možná nejdříve vám poskytneme odpověď. Předsedkyně, děkuji mnohokrát a velice rádi přijímáme tu nabídku úzké spolupráce s vámi a paní kolegyně Ajara ještě má dotaz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych se chtěla omluvit, neboť máme několik různých funkcí a proto jsem tady nemohla být od začátku. Děkuji účetnímu dvoru, stejně tak jako panu komisaři Ettingerovi za to, že přišli k našemu, do našeho výboru a vítám je. Co se týče dokumentu Monty, se vás chci zeptat, jaký je význam, který přikládáte tomuto dokumentu, ale ještě něco chci připojit. Předpokládám, že i když vy eh, jste měl jinou dráhu na komisi, Eh, také ve významné funkci teď, v tom kritickém okamžiku, kdy jste dostal novou funkci, potřebujeme někoho, kdo se bude brát za něco, eh, co stále připomíná účetní dvůr, a sice ty velké evropské ambice, mm, které se týkají jak parlamentu, tak rady, tak komise, a že tyto tři instituce mohou být vyslechnuty, pakliže budou mi a úspěšné pakliže bude dostatečně čerpán rozpočet. Máme tady určitou chybovost, takže Situace je velice netypická, proto si myslím, že je tak významný tento dokument a chci vidět, jakým způsobem budete mm, interpretovat výsledky tohoto dokumentu. Za druhé, přicházíte do funkce v okamžiku, kdy se začíná poměřovat rozpočet podle výsledku. To je nástroj, od kterého očekáváme, že bude daleko političtější v dobrém slova smyslu aby to zlepšilo situaci evropských občanů a chci se vás zeptat, do jaké míry vidíte nezbytnou spolupráci s účetním dvorem do takové míry, aby tady neexistovaly dvě odlišné metodologie, protože tady se můžeme odsnout eh, v obavy vzbuzující situaci, hlavně aby to bylo spíše spojeno, aby řízení rozpočtu a jeho kontrola ze strany účetního dvora která se zakládá na prvcích a podobných indikátorech jako hodnocení komise, co se týče OSN, UNESCO a všeho toho, co se týká spolupráce především z hlediska těch stále důležitějších aspektů souvisejících s mezinárodní situací a problémy, kterým čelíme v rámci kontroly tohoto rozpočtu ve spolupráci s těmito velkými mezinárodními organizacemi. Máme tady velké obavy. Dnes ráno už o nich hovořil pan Celer a myslím si, že by bylo dobré, kdybyste nám vysvětlil, jakým způsobem dosáhneme lepší kontroly tohoto rozpočtu. Eh, je tady nezbytná spolupráce s OSN, ale velice často nejsme schopni vysvětlit ji dostatečně eh, daňovým poplatníkům v Evropě. Děkuji. Herr Prosím, pane komisaři. Evropská unie je propojena s mnoha mezinárodními organizacemi. Ve větším evropském rámci Evropská banka pro obnovu a rozvoj, celosvětově UNESCO, Spojené národy, Světová banka a Mezinárodní měnový fond. A je jasné, že všude, kde jsme členem, nebo kde členské státy jsou členem, je pro nás vhodné, abychom definovali naše zájmy. A podle toho, jak je to možné, vytvořili nějaký společný, koherentní postoj eh, v těchto organizacích, aby ty členské státy svázaly své hlasy jedním směrem, ať je to již Rada bezpečnosti OSN nebo Mezinárodní měnový fond. Eh, v důsledku finanční krize a silného zapojení Mezinárodního měnového fondu do našich záchranných programů se nám to, myslím, v velké míře také podařilo a všude tam, kde investujeme peníze, eh, jsme eh, na prvním místě vůči vám povinni jasně vysvětlit, že eh, investice těch peněz byly smysluplné a že jsme ty peníze jak si utratili, vynaložili správným způsobem. Tedy, když dáváme peníze Světové bance a podporujeme projekty Světové banky, tak vy máte jistě právo na to, aby peníze, které pochází z evropského rozpočtu, i lidské zdroje, které se použijí, eh, máte tedy právo na to, abyste požadovali, aby tyto zdroje byly používány efektivně, aby vy jste mohli kontrolovat, zda tomu tak je. Eh, rozpočet zaměřený na výsledky. Měl jsem příležitost s panem prezidentem Lejne hovořit již v minulém roce a před několika dny jsem navštívil Lucemburg a hovořil jsem se asi se 20 členy účetního dvora a panem Lénem o tom, to tématu a jedna věc je jasná. Rozpočet orientovaný na výsledky má smysl pouze v případě, když si společně ty výsledky nadefinujeme. Když budeme mít společná ustanovení, která se toho týkají, když my jako my se řekneme, naším cílem je to a to, a vy jako parlament řeknete, ne, ne, ne, ten cíl je jiný, a členský stát budou ještě jiný cíl, no tak eh, samozřejmě tady na vysoké úrovni budeme vytvářet chaos. Proto si myslím, že toto musí být silnějším element v rámci našich vyjednávání o rozpočtu. Proto tedy komise přijde s návrhem rozpočtu, ano, jako vždy. Například se to bude týkat eh, Connecting Europe, nástrojů pro propojení Evropy. A my řekneme, že chceme podpořit financování digitální infrastruktur, či vysoko, vysoce východnostních eh, počítačů nebo vědecký cloud nebo skleněné vlácno, kofina, spolufinancovat skleněné vlákno pro venkovské oblasti, tak eh, jsme to udělali v rámci infrastruktur, které dřív byly plynové, či silniční, či železniční. Tady musí ale komise odůvodnit, proč chcete ročně eh, utratit určitou částku X, eh, pomocí jakých procent je možné čerpat tyto projekty a jaký cíl má být dosažen. Například výkonné počítače pro veškeré výzkumníky v Evropě. Nebo to může být eh, to, že veškeré venkovské prostory vybavíme širokopásmovým rychlým internetem. A tady my jako parlament můžete si, ano, my to také tak chceme, pro nás je ten cíl také důležitý a proto ty dáváme tomu zelenou. A nebo řeknete, nám se to nelíbí z politického hlediska, my ty prostředky seškrtáme, peníze na to nedáme, nebo změníme tu definici toho cíle. To by pak bylo vaše výsostné právo v rámci rozpočtového procesu. A naopak účetní dvůr pak velice kriticky může prověřit, jak tedy vypadá efektivita z oblasti nákladů a výsledků. Zda jsme skutečně vytvořili předanou hodnotu tím, že jsme dali evropské dotace, zda skutečně můžeme pomocí evropského programu dosáhnout lepšího výsledku než členské státy na úrovni národní a regionální a zda to, co skutečně slouží cíli zlepšení konkurenceschopnosti nebo přiblížení se občanovi, tedy Mám tím na mysli toto. Účetní dvůr to vždy bude takto jako kontrolovat. A tady by bylo skutečně vhodné, abychom již předem se zeptali učitního dvora, zda si dokáže představit, že takováto definice cíle, výsledku může být z jejich strany vítána, zda by byli schopni na to nahlížet pozitivně. Minulý pátek jsem eh, byl na radě a byl jsem děčný za to, že po prezentaci panem Montym, panem premiérem Montym, já jsem mohl provést své první hodnocení a musím říci, že tam bylo asi 22 vystoupení 22 zástupců členských států a každý, žádný z nich eh, nebyl čistě negativní. Mnohé, mnoha vysvětlení byly konstruktivně pozitivní a mnoha eh, jak si obsahovala konkrétní očekávání, proto já udělám vše proto, aby v rámci našeho balíčku, které se týká celého finančního rámce, jsme skutečně měli nové nástroje, které předložila komise pana Montyho, aby jsme se na ně pořádně podívali, ale opakuji, není možné, aby nakonec z toho nevzešlo nic. Tady se otevřelo časové okno, je to příležitost, kdy můžeme skutečně zlepšit příjmovou stránku evropského rozpočtu, rozšířit ji právě pomocí vlastních zdrojů a význam eh, člen, příspěvku členských států poněkud snížit, tak, aby to rozdělení Evropy na ty dvě skupiny čistých plátců a čistých příjemců bylo jednoznačně ničí. Zpráva pana Montyho, co se týče vlastních příjmů a tak, také e, přidané hodnoty při vydávání prostředků, je, myslím, velice dobrá. A všech 13 členů, těch tří, které vyslala rada, eh, docela jednomyslně zprávu podpořilo. I to je velice pozitivní. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Předsedkyně, děkuji vám. Ráda bych ještě jednou dala slovo účetnímu dvoru i k té otázce, které se týkalo EFSI. Prosím, pane Lazaru. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Přístup k dokumentům je upravován eh, tří stranou eh, dohodou mezi komisí, eh, naším účetním dvorem a Evropskou bankou. A v případě rozšíření EFSI nebylo tématem to, co nazýváme přístupem k materiálu. My teď vlastně připravujeme takový audit výkonnosti EFSI a myslíme si, že budeme poskytovat veškerý nutný přístup k dokumentům, eh, tak abychom mohli tento audit zpracovat. A když už mám slovo, tak bych chtěl říct jednu věc. Během diskuze jste se zmínili o e, jednotném auditu, optimalizovaném auditu, e, robustních systémech, které by měly být zavedeny a tak dále. A že by se měla také Eh, vyvinout snaha eh, vyhnout se eh, duplikování kontrol. My jsme už celé roky apelovali na komisi, abychom mohli lépe využívat různých dalších zdrojů a nemuseli všechno dělat znovu a sami. Musím říct, že to je pro nás velké téma. Některé podmínky však mohou, musí být Eh, splněny, abychom mohli využívat práce ostatních. A já musím říct, že vás mohu ubezpečit, že naše zprávy o auditu budeme eh, vydávat i nadále na základě mezinárodních norem a eh, certifikátů. Děkuji. Já bych chtěl komentovat rozpočtování na základě výsledku. Samozřejmě účetní dvůr se domnívá, že to je dobré ale musíme učinit určitý pokrok s tímto směrem. E, komise pracuje tímto směrem, e, ale nám se zdá, že to možná není úplně e, velká rychlost, kterou se tím směrem pohybuje. My také chceme více spolupracovat v těch technických záležitostech, více podílet na diskuzi o ukazatelích a tak dále. ale eh, ne, že by nás o to někdo žádal, ale my nikdy nejsme žádáni, abychom dávali souhlas k určitým systémům, ale samozřejmě se můžeme podílet, můžeme pomáhat při auditech a vypracovávání stanovisek, máme různé technické skupiny a tak dále. A jsme připraveni tímto směrem napřít svou, své úsilí, pokud budeme požádáni, ale to se zatím tedy opravdu příliš neděje děje. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také všem kolegům za příspěvky do diskuse. Hmm. Eh, děkuji panu komisaři eh, za jeho zprávu, za hmm, představení jeho plánu a Domnívám se, že můžeme dospět k dohodě při uskutečňování jejich. No ale přece jenom ještě tři body, o kterých se chci zmínit. Za prvé svěřenecké fondy. Dávám vám zapravdu, že říkáte, že vrabec v hrstě je lepší než holub na střeše. To znamená, že když eh, přes svěřenecké fondy potřebuji dodatečně peníze eh, od členských států, tak to udělám. Ale rada je rychlá, když se jedná o to rozhodnout o takových svěřeneckých fondech, ale stále znovu konstatujeme, že první, kteří plací, jsme my eh, z našich prostředků z rozpočtu, zatímco platby z členských států následují příliš váhavě. Myslím si, že tady je třeba práci zlepšit. Uh, druhá věc, a se týká toho, o čem jste se zmínil, kofinancování strukturálních fondů. To má svůj smysl i my říkáme, co nic nestojí, nemá žádnou hodnotu a proto se musí členské státy podílet. Minulý rok jsme rozhodli, že dva členské státy do roku 2020 budou osvobozeny od dodatečných pladeb, v jednom případě nepodmínečně miliardová suma, která byla zaplacena a já jsem s tím tedy nesouhlasil, protože se porušila tato železná zásada. A zároveň tyto členské státy se eh, vlastně nabízejí jako nové daňové ráje. Tady s tím se by se mělo eh, nakládat s tím pečlivěji. A eh, podívejme se na ten návrh komise. Jeden členský stát žádal o osvobození od dodatečných pladeb co se týče čerpání ze strukturálních fondů. pro odstranění škod po přírodní katastrofě, aniž by to bylo blíže specifikováno. Eh, to bychom vůbec nepotřebovali žádná legislativní opatření, kdyby to jen tak mírných sbírnek šlo. A co se týče realizace rozpočtu v roce 2015, jsme zažívali stejně tak jako v následujících letech, že rada je velice rychlá, když se jedná o poskytování eh, prostředků na úvěry ale potom to je horší s platbami. V roce 2015 jsme měli miliardovou sumu, která šla zpátky eh, těm dotačním těm státům, které ty peníze dávaly. No tak to asi byli naši ministři financí spokojeni, ale eh, jak to souvisí potom s tím, že to bude chybět v následujících letech a splněním rozpočtu. A ještě jedna prozba je třeba hovořit o nové systematice rozpočtu, o nové formě cash flow, aby prostředky, které máme k dispozici, byly skutečně řádně využívány a abychom mohli lépe plnit naše úkoly. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu programu, tím skončilo také slyšení s panem komisařem a příštím krokem bude představení 27. 28. února této zprávy. Pane komisaři, děkujeme vám mnohokrát za to, že jste přišel, děkujeme vám za spolupráci a nesmírně se těšíme na další diskusi. Teď si něco vyřídit, než pokročíme dál. A je to pro mě velice důležité. Chci se rozloučit s dvěma osobami, s příslušnou ředitelkou paní Vitre která zítra odchází do důchodu. Není v sále, ale chci jí srdečně poděkovat za spolupráci ve všech těch letech a popřát jí všechno dobré. A taky chci se ještě rozloučit s někým, možná nevíte, že už tady zítra nebude, a to je vedoucí našeho sekretariátu, paní Carmen Castillo, eh, která eh, od zítřka, jak to ví ode dneška, od zítřka bude pracovat v protokolu Evropského parlamentu a bude podporovat nového předsedu Evropského parlamentu. Paní Castillo, dovolte, abych vám srdečně poděkovala za spolupráci. Je nám to líto, protože je to překvapivé, že teď rychle odcházejí vaši lidi, to vlastně ještě vůbec nevědí, ale někdy je rozpočet velice chaotický. Děkuji vám srdečně. Skutečně jste byla naší dobrou duší, pomáhala jste nám. Rozpočtová kontrola bez vás vůbec není myslitelná, proto ještě jednou srdečný dík a doufám, že se nám podaří hm, nalézt nějakou událost, kdy budeme schopni se s vámi důstojně rozloučit. Děkuji mnohokrát, vy jste eh, hodně pracovala pro nás a proto vám velice děkuji, máte velké zásluhy. Děkuji vám mnohokrát. Bude mi velice chybět, protože jsme výborně spolupracovali. A teď bod 10. Kontrola činnosti EIB nejprve dostane slovo pan Ali. Promiňte, je to strašná zima, takže se můžeme jedně nachladit, pan kolega Ali. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská investiční banka je dlouhodobým finančním partnerem institucí Unie, přispívá k integraci Unie, e, k hospodářské a sociální soudržnosti a také k realizaci e, plánů podle příslušných nástrojů. Jsou to nástroje, které plně doplňují e, intervence Evropské investiční banky takže e, možnost združování finančních zdrojů je e, Evropskou investiční bankou, je skutečně zásadní e, pomocí a umožňuje Evropské unii, aby hrála roli celosvětového hráče a já bych teď rád vás seznámil s hlavními prvky zprávy. Nejprve se jedná o utržitelnost investiční politiky Evropské investiční banky. V roce 2015 to bylo 77,5 miliard euro v operacích a 69,7 eh, šlo, eh, miliard šlo do unijních států eh, a zbytek potom do států mimo Evropskou unii. Tady bychom měli hovořit o významu konsistentnosti financování fungování eh, eh, těchto eh, jednotlivých programů v souladu s strategickými cíli Unie. Jde o revitalizaci unijní ekonomiky a o to, aby se maximálně využilo finančních zdrojů, které jsou k dispozici je e, třeba se zabývat střednědobými a dlouhodobými e, účinky při e, realizaci investic a investovat do projektů, které mají systematický význam z dlouhodobého hlediska je samozřejmě zapotřebí zrychlit hospodářské oživení v některých eh, oblastech a v některých eh, regionech a zároveň eh, mít strategie, které by měly dynamické a transparentní rozdělení i z hlediska zeměpisného rozdělení. Rovněž je důležité, aby příslušné banky v členských státech, které musí napomáhat zjednodušování kroku pro malé a střední podniky, eh, nečinili právě opak a nekomplikovali situaci. Z druhé E, pozice chci ještě říct, že implementace úkolů v těch klíčových e, oblastech je taková podle příslušných e, práv za rok 2015, že se ukazuje, že investice Eh, jsou především v inovacích, nových dovednostech, malých a středních podnicích, eh, infrastruktuře a životním prostředí. EIB by měla i nadále definovat svá monitorovací kritéria, především eh, v souladu s politikami Evropské unie přidaná hodnota a adicionalita a její Eh, monitorování. Jedná se tedy o 315 miliard eur v nových investicích a nových projektech a eh, holding EIB vyvíjí další produkty, které umožňují ještě vyšší eh, rizika. Investice by měly nicméně být eh, pravidelně hodnoceny příslušným investičním výborem, aby byly identifikovány ty projekty, které jsou nejzajímavější co do eh, zvýšení zaměstnanosti a růstu a e, cílem by měla být přidaná hodnota a konsistentnost s politikami Evropské unie. Za čtvrté, prohloubení e, transparentnosti EIB a vnitřních kontrol jako nutného předpokladu pro lepší zprávu. E, Musí zde existovat hlubší transparentnost a hlubší zodpovědnost a mělo by být eh, jednodušší eh, transparentně eh, zkoumat výběr projektů a další kroky realizované EIB. E EIB e musí záležet na své důvěryhodnosti a musí rovněž záležet na zvýšení efektivity a udržitelnosti a nulově tolerovat podvody a korupce v portfoliu půjček musí také bojovat proti uh, daňovým únikům, daňovým podvodům a vyhýbání se daní. Pak je tady otázka praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že Evropská uh, investiční banka musí investovat široké spektrum uh, činností uvnitř i mimo Unii a že se jedná o činnosti, které jsou zásadní pro hospodářský rozvoj Unie, tak je zapotřebí, aby tyto věci byly opravdu řízeny maximálně obezřetně obezřetně a věnována jim příslušná pozornost. Jak jste si asi všiml, pane Ali, eh, paní Gresle odešla z místnosti, já nejsem paní Gresle a budu tedy respektovat to, že má nějaké jiné eh, schůzky a eh, povedu tuto schůzi. Jsou tady samozřejmě zástupci EIB, kteří e, budou možná chtít také e, nejprve stručně vystoupit, aby se prezentovali, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se domníval, že to bude naopak, že nejprve vyslechneme jednotlivá stanoviska a že budu opakovat. Já vám samozřejmě dám příležitost, abyste eh, odpověděl eh, na závěr. Takže dovolte velmi stručně eh, několik slov úvodem. Já bych chtěl poděkovat nejprve vám, pane předsedo, za to, že jste nás pozval, za to, že máme příležitost zde hovořit. My si vysoce vážíme práce, kterou vykonal pan Ali na té zprávě zprávě. Jsou zde samozřejmě otázky, které se vracejí, jsou zde otázky, které se patrně také znovu objeví během naší diskuze. Obvykle tady je otázka regionální distribuce našich půjček, především eh, půjček typu FC. Chci tady připomenout, že my nemáme nějaké eh, národní kvóty, eh, FC nepředstavuje Eh, nějakou politiku soudržnosti, nejsou tady obálky pro jednotlivé členské státy, ale my vnímáme prostě ty cíle eh, veřejných politik Unie velice vážně a proto chceme poskytovat víc investic napříč Unii, napříč 28 členskými státy a rovněž máme a to je v centru našich aktivit E, ať, e, ať už jednáme o rozvoji produktů e, v, té, v tom prvním pilíři, investičním pilíři Junckerova plánu, ale rovněž také, co se týče těch poradenských služeb, které poskytujeme. Chci tady ještě připomenout, že v roce 2016 Eh, jsme prožili velmi dobrý rok, měli jsme velmi dobrý výkon v oblasti malých a středních podniků, eh, bylo tam více jak ještě 3 miliardy eh, ve financování, také jsme podpořili víc jak 300 tisíc malých podniků, které, které zaměstnávají téměř 4,5 milionu lidí, nějakých 20 miliard šlo do infrastruktury, 25 milionů občanů z toho Eh, mohli benefitovat, včetně občanů Slovenska, Rumunska a Portugalska. Nějakých 70 eh, miliard eh, šlo do životního prostředí, bez čistší vody a tak dále. Pak ještě inovace, více jak 30 miliard eur, především to eh, pomohlo víc jak 11 milionům eh, propojení na, vys, na eh, vysokofrekvenčního propojení. Možná, že údaje tohoto typu jsou nudné, ale chci říct, že my rovněž v těchto mimořádných časech pro Evropskou unii vyvíjíme mimořádné úsilí, abychom byli aktivní na řadě for a v řadě oblastí a bereme velice vážně naši povinnost zvyšovat investice uvnitř Evropské unie a rovněž také naši, eh, náš úkol podporovat eh, vnější politiku Evropské unie různými kroky. To si velmi bereme k srdci. Chci tady ještě upozornit na jednu věc. Jsme velice eh, spokojeni, protože tady jde o otázku transparentnosti a to je pro nás velice zásadní. Tak chci říct, že jsme spokojeni se zprávou vydanou v listopadu eh, organizací Transparency International, která chválí banku pro její e, vysokou míru transparentnosti a také e, pro své e, projekty, které jsou velice, velice zásadní, co se týče transparentnosti a integrity. Doporučení Transparency International budeme vnímat velice, velice bedlivě. Chci ještě říct další věc Eh, jsou tady totiž ještě nějaké další věci, které budu snad mít příležitost komentovat později, ale chci připomenout, že eh, na základě výměny názorů, eh, který jsme měli s McDowell, tak jsme poskytli v písemné podobě celou eh, řadu odpovědí na otázky konkrétně pana Pěreckého a dalších členů. Předseda, děkuji. Jak jsem řekl, dám vám příležitost, abyste reagoval na otázky kolegyň a kolegů na závěr. A teď je slovo eh, na straně poslankyň a poslanců. Nejprve stínový zpravodaji, pan Novakov z EPP. Pan Novakov, eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Li za eh, jeho práci a jeho angažovanost eh, v této věci. Myslím, že zpráva pana Aliho je velice vyvážená, velmi dobře připravená a já si také uvědomuji význam banky, především teď, když se musíme zabývat důsledky krize a zároveň s tou zásadní rolí, kterou hraje eh, banka, eh, je třeba říct, že parlament rovněž hraje zásadní roli při monitorování a zlepšování eh, těch produktů a služeb EIB. E Co se týče zlepšování, tak tady vidím ještě určitý prostor. Když bychom měli hovořit o vnějších investicích, myslím, že to nějakých 20 portfolia EIB jde do zemí mimo Unie. Samozřejmě se také děje na základě mandátu Evropské komise. Mě by docela zajímalo, jaké jsou konkrétní výsledky eh, investování EIB eh, při realizaci priorit Evropské unie a eh, kapacitních a rozvíjení kapacit na místní úrovni úrovni. Já vítám, že EIB poskytuje různé nástroje pro e, firmy v různých fázích vývoje, když jde o jejich operace e, e, pro plnění cílu Unie. EIB pomáhá vlastně Eh, společnostem od doby, kdy se teprve vyvíjejí v těch prvních krocích až eh, do plného fungování. Malé a střední podniky jsou páteří eh, unijní ekonomiky, já tohle vítám a myslím, že je rozumné zlepšovat a lépe vyvíjet vlastně Eh, také eh, informace o EIB a jejich příspěvcích, protože někdy, i když je ten projekt velice zásadní a hodně pozitivně ovlivňuje eh, život lidí a ten život země obohacuje, tak málo kdo často ví, že to je třeba na základě pomoci finanční podpory EIB, takže možná, že lepší komunikace v této oblasti by byla nápomocná. Myslím si, že by bylo dobré analyzovat finanční služby EIB. Řekněme, že by bylo možná užitečné porovnat, jaký je, jaké jsou náklady služeb EIB ve srovnání s některými obchodními bankami či soukromými institucemi. Možná, že by bylo docela zajímavé znát e, přesný, přesné náklady těch prostředníků a příspěvků e, na finančních trzích ze strany EIB ve členských státech například a u politiky soudržnosti. Ve výroční zprávě by mohla být věnována specifická kapitola e, věnovaná tomu, jak EIB pomáhá realizaci těch jedenácti tematických cílů e, politiky soudržnosti. Já vím, že na tom pracujete, ale specifickou kapitolu to by bylo mít, to by bylo zajímavé pro nás a pro kolegy z Regi. EIB a audit Efektivní audit EIB je tím nejlepším E, způsobem ne jak trestat, ale jak detekovat ty základní problémy v terénu, e, tam, kde třeba chybí technická podpora a tak dále. To znamená zlepšit kapacitu členských států, aby prostě lépe e, využívali finančních nástrojů, protože víme, že finanční nástroje, které spravuje EIB, jsou pro členské státy čím dál tím důležitější a některé sektory ekonomiky prostě nemohou být pod podporovány jinými zdroji, například granty a tak dále. V pos- neposlední řadě četl jsem zprávu Transparency International k EIB a e, jsou tady pouze tři e, Eh, firmy, eh, které jsou v eh, zakázány vzhledem k nedostatku transparentnosti. Já jsem také četl zprávu Světové banky, tam má nějakých 500-600 firm, takže jak vy tu situaci vnímáte? Věříte si, že věříte tomu, že pouze tři firmy, tři Eh, společnosti v Evropské unie mají, eh, mají problémy se zákony, anebo protože prostě banky ne, se, se nesnaží získat prostředky od EIB. Eh, e děkuji, další je pan Turinský. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu Alimu za jeho zprávu která je velmi obsažná a která se opravdu zabývá těmi hlavními body, které tento výbor již řešil za předchozích období, eh, to znamená výroční činnosti eh, nebo ty výroční zpráva o činnosti EIB a také se vztahuje k usnesením, které byly přijaty parlamentem v této věci. Chtěl bych také poděkovat zástupcům Evropské investiční banky za jejich odpověď odpovědi na otázky, které byly k, vzhledem k ním zneseny a také za eh, pravidelné příspěvky, které E, nám vlastně poskytují k těm otázkám, které veřejnost a e, parlament chtějí e, mít osvětleny. Chtěl bych tady zmínit tři věci. Jedna již tady byla probrána, je to vlastně ta zeměpisná distribuce, ale spíš v takových těch obecnějších koncepčních jaksi termínech. Úkol který vyplývá ze smlouvy eh, pro Evropskou investiční banku, je eh, přispívat eh, k sociální a hospodářské soudržnosti. A není úplně přesné říct, že banka funguje na základě projektu od projektu, aniž by měla nějaké jasné eh, povinnosti eh, sledovat eh, určité priority ve smlouvách. Mám teď na mysli především smlouvu o fungování Unie. Tam je jasně řečeno, že Evropská investiční banka má přispívat k vyváženosti vnitřního trhu v zájmu Unie a specificky má usnadňovat financování projektů, eh, pro rozvoj méně rozvinutých oblastí. A pak je tento eh, bod ještě více rozvinut v příslušném protokolu, v protokolu 28 ke smlouvě, kde je to řečeno velmi explicitně v tom smyslu, že by měla banka rozvíjet své zdroje pro e, další zvýšení e, hospodářské, e, územní a sociální soudržnosti. Takže my už jsme se tímto zabývali v předchozích zprávách pro rok 2014. Tam ve zprávě existuje odkaz v tom smyslu, že banka mění E, svůj e, e, rejstřík cílů pro rok 2000 14 je to jiné než v roce 2015 a 16. V předchozím období soudržnost byla explicitně jedním z cílů a to teď bylo transformováno jako takové průřezové aktivity, se to tam nazývá, cross-cutting activities, a e, pro, e, ve zprávě e, za rok 2014 byla banka volána k tomu, aby poskytovala více informací, více údajů a více prostě informací o těch výsledcích vlastně změny těch priorit směrem k E, těm průřezovým aktivitám. Takže my v tomto výboru nemáme žádný problém s tím zabírat, e, zaobírat se údaji, jsme k tomu vybaveni a připraveni. A v této souvislosti chci ještě říct, že v usnesení, které jsme, e, myslím, že v Dubnu přijali zde, jsme žádali přesně, aby banka prostě sladila e, své e, e, vykazování s vykazováním o externích operacích zpráva za rok 2015 na základě těch tří pilířů ovšem toto neobsahuje. A je tam Eh, prostě eh, nedostatek informací eh, o politice soudržnosti a o investicích do této oblasti a o výsledcích v této oblasti. Zdá se, že to, že vlastně změna toho převedení toho cíle soudržnosti k tomu horizontálnímu cílu, cíli tak trochu rozmělnila to úsilí a v důsledku toho jsou tady, myslím, opodstatněné důvody k tomu, abychom e, požádali banku, aby své e, politické cíle přeskupila, aby e, vlastně znovu nastolila takovou situaci, která by odpovídala těm úkolům, které jí stanovují jednotlivé velmi jasně vymezené pasáže smluv. E, druhé téma má jasně co dočinění s určitými obavami, které se vztahují k transparentnosti, odpovědnosti, kontrole, e, a to jsou věci, které jsou vždycky na stole a je třeba uznat, že EIB v tomto směru přijala opravdu e, důležité e, kroky a smysluplné kroky. Nicméně jsou tady dvě věci, které podle mého názoru vyžadují neustálou pozornost. Za prvé, je tady, paní ne, předsedo, ta otázka e, o formálním aranžmá mezi parlamentem a EIB, e, což by e, znamenalo takový první krok e, ke strukturálnímu dialogu mezi předsedou banky a parlamentu, což by také umožňovalo mít aktualizované informace a tak dále a tak podobně. A také bychom se tím patrně vyhnuli špatným výkladům a nedorozuměním. nebo bychom snížili jejich eh, počet na minimum. A je zde ten článek 17 odstavec 5 eh, z nařízení z roku 2015, eh, který právě hovoří o možnosti uzavření dohody mezi parlamentem a bankou v této věci. A následně je tady ta obava, obava z konfliktu zájmů to je prostě něco, co tady existuje, co bylo také eh, tak nějak řešeno v různých eh, oblastech v usnesení z roku 2014, eh, tam, kde se jednalo o partnerství soukromého a veřejného sektoru, ale také se domnívám, že se to týká dopisu, který zaslal ombudsman Evropské investiční bance Eh, kde se hovoří o některých z těchto obav. Eh, takže eh, pak je tam také ten alarmující nedostatek nějakých opatření na úrovni řídicího výboru a přímo řídící výbor se zabývá vlastně hodnocením eh, projektů, které pocházejí z jejich vlastních států. Eh, já jsem okamžitě připraven eh, vás poslouchat v bulharštině a děkuji. Děkuji. Další je tady pan Fanigen. Ano, děkuji. Děkuji za tu zprávu, pane Ali. Zdá se, Eh, že se jedná o mimořádnou banku a že prostě je to zcela výjimečné, že chcete transparentnost, otevřenost a chcete být prostě důvěryhodnou institucí. Ta e, zpráva Transparency International ovšem hovoří o potenciálním Eh, konfliktu zájmu, vzhledem k tomu, že ti členové řídícího orgánu mají možná eh, konflikt zájmu. To není potenciální možnost, to je prostě tak, je to hrůza a musí se to změnit. A to, co eh, Světová banka Eh, vlastně eh, nějakých 820 eh, finančních institucí vůbec nebere vážně a vy jste pouze v případě tří institucí, finančních institucí rozhodnutí se jimi nezabývat. No tak to je opravdu takový křiklavý nesoulad a je třeba na to reagovat. A je tady otázka k EIB, především co se týče financování malých a středních podniků. Eh, vy jste eh, tedy eh, také partnerem pro Strategic Banking Corporation v Irsku a farmářům u nás bylo řečeno, že si od této banky mohou půjčovat, ale zdá se, že nemohou podle pravidel konkurenč, volné soutěže v Evropské unii od této banky kupovat skot. To mi prosím vysvětlejte já mám ještě celá, celou řadu dalších eh, připomínek k vaší zprávě, pane Ale, a vytvořím eh, písemný pozměňovací návrh. Děkuji vám eh, za to, že jste byl tak stručný, pane Falagene, pan Turan. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Alimu, zpravodaji, za jeho práci na tomto důležitém tématu a takovou ochutnávku, jak bude vypadat můj pozměňovací návrh, tak se soustředím na tři otázky. Jedná se tedy o něco, co je ve vztahu k dohodě z Paříže ohledně klimatu. Eh, byl bych rád, kdyby EIB přestalo investovat do pevných eh, eh, paliv a nasměrovalo své zdroje do těch projektů, které opravdu zmírňují změny klimatu. A za druhé, Evropská investiční banka by měla zveřejnit výsledky svého vlastního zkoumání 17 eh, půjček eh, celkově 40 eh, miliard eur v roce 2005 až 2015. Byla tato suma poskytnuta Volkswagenu a 12 těch půjček se týkalo snižování emisí a pět z těchto půjček bylo klasifikováno jako takzvaná klimatická aktivita. Takže to je e, e, pro mne a pro moji, pro moji frakci zcela mimořádně významné. A za třetí e, chci říct, že by bylo patrně užitečné, kdyby Evropská investiční banka přestala financovat a poskytovat půjčky projektům, které jsou předmětem eh, buď eh, eh, šetření na vnitrostátní úrovni či šetření OLAFu u projektů, které jsou potenciálně podvodnými projekty. Děkuji, pan Vali, na závěr. Děkuji, já bych chtěl pouze poděkovat kolegovi Ali za jeho zprávu. S kolegy se budeme věnovat i s tím bodům to zprávě a pokusíme se navrhnout zlepšení, ke kterým dojdeme na základě našich politických úvah. Myslím si, že je nutné, abychom měli nezávislé hodnocení projektů, které jsou financovány z Evropské finanční banky tak, abychom zajistili, že tyto projekty budou mít pozitivní dopad na životní prostředí a že budou mít také pozitivní socioekonomické dopady zde mám na mysli také Evropský fond pro strategické investice. Tady se investuje do projektů, které nejsou trvale udržitelné, byly hodnoceny předtím, než byl představen Junckerův plán. Potřebujeme tedy skutečné nezávislé hodnocení a týká se to zejména projektů, které vytváří infrastrukturu. Transparentnost je tady povinnost, hlavní zásada. Musíme zde zavést ty nejvyšší normy pro transparentnost právě u projektů v oblasti infrastruktury, při eh, zadávání zakázek. Tady je skutečně veliká, veliké nebezpečí, že dojde k praní špinavých peněz a že se do projektu zapojí zločinní aktéři. Dále projekty které se týkají film, již mají své sídlo v daňových rájích. I tímto se musíme zabývat a samozřejmě veliké téma střed zájmu. Jako v každé jiné instituci je třeba, aby byly dodržovány co možná nejpřísnější normy a musíme zabránit možnosti vzniku střetu zájmu. A je pra- naprosto oprávněné, že si evropští občané takovéto otázky kladou. Musíme pracovat transparentně aniž by mohlo docházet ke střetům zájmu doufám, že budeme takto pracovat eh, každý rok i v našem výboru, tak abychom společně s kolegy vytvořili dobré návrhy, které předložíme EIB, abychom zlepšili její pracovní metody. Možná bychom se mohli obrátit i hned na komisi. Uh, thank you. Um, Děkuji. Já bych chtěl jenom dodat, že Evropská komise také vítá toho, co Evropská investiční banka dosáhla v roce 2015 a my dobře si vnímáme důležitou roli Evropské investiční banky při vymanění Unie z důsledků krize. Jsou tady velké výzvy v oblasti investic napříč Unii. Co se týče sektoru malých a středních podniků, tak se mi zdá, že zpráva je velmi optimistická a my to také podporujeme. Rovněž se domníváme, že tento sektor sektor eh, je zcela zásadní a Evropská investiční eh, banka a eh, aktivity IAF musí být navzájem komplementární, to znamená, že by se tady neměly duplikovat struktury, že by se tady měly vnímat ty rozličné trochu akcenty. Komise pracovala velice těsně v součinnosti s EIB v roce 2015 i v oblasti zahraničních vnějších politik a my si hodně vážíme příspěvku Evropské investiční banky při řešení těch eh, důvodů k obrovským migračním tokům a eh, rovněž eh, tedy spolupracujeme jak s ní, tak s, především v oblasti externích investic. A teď bude na řadě EIB. E, aby e, mohli její zástupci ještě něco říct závěrem, případně odpovědět na dotazy. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě těch otázek byla celá řada, připomínek rovněž bylo víc. Myslím, že se pokusím samozřejmě e, maximálně alespoň na některé z nich reagovat. Eh, u některých je třeba eh, ještě to doplnit, například také třeba vyjasnit některé ty otázky kolem státní pomoci a zemědělství, tak jak to říkal pan Felnegan. Nevím přesně, o co tady jde, ale možná, že si o tom můžeme ještě promluvit a že se to vyjasní. Z toho, co jste říkal, eh, tak mám spíš pocit, že byste se měl obrátit se svým dotazem na Evropskou komisi než na nás. Ale i tak se pokusíme věci vyjasnit. Eh, možná, že bych nejprve měl říct eh, panu Novakovi. Ano, poskytujeme nějakých 10 eh, našich půjček mimo Unii ročně. Něco z toho se děje s zárukou evropského rozpočtu, ale ne všechno protože některé tyto půjčky jdou eh, přes naše vlastní zdroje. Eh, takže eh, je to tedy na naše vlastní riziko v zásadě. Samozřejmě, že sledujeme priority Evropské unie a nemusím jistě říkat, že jsme velice těsně propojeni s eh, službou pro vnější činnost a s Evropskou komisí jako takovou a že velmi sledujeme priority v jednotlivých regionech a zemích a to se dá velmi eh, snadno zjistit. Často jsou eh, vlastně naše, jsou naši lidé v zařízeních evropských eh, zastoupení eh, a paní Mogherini připravila eh, dokument o evropské diplomacii, bylo to v červnu loňského roku připraveno a tam zjistíte, že Evropská investiční banka hraje zásadní roli E, také e, v souvislosti s e, ekonomickou diplomací, tak jak o tom ten dokument hovoří. A služba pro vnější činnost i v letošním roce chystá takovýto dokument a tam to bude opět zdůrazněno a myslím si, že EIB je jeden z výrazných pilířů této ekonomické diplomacie. Co se visibility týče, komunikace týče, tak jistě se dá dělat vždycky víc, ale my se snažíme. Máme takovou politiku, jejímž cílem Cílem je, abychom ukázali, že jsou to projekty financované samozřejmě námi. Z našeho pohledu na věc to není problém. Řekl bych, že někdy je spíš obtížné vysvětlovat diplomatům, že EIB by měla rovněž Eh, být vnímána jimi jako nástroj vnější politiky Unie, ale to je zase trochu jiný příběh. Samozřejmě to je také jedna z eh, našich eh, jedna z našich priorit. Pokud chcete srovnávat náklady se soukromými bankami, s soukromými investičními podniky v členských státech, ono to hodně závisí na trhu, jako u každé investice. Pokud, dejme tomu, jdete na některé trhy, jako třeba Německo, jako Nizozemí, tak náklady financování EIB mohou být srovnatelnější s financováním z některých dalších finančních institucí. Ale pokud jdete třeba do Bulharska, tak tam už to vidím jako rozdíl. Pokud jdete do některých jiných zemí, tak to vidím jako rozdíl. Pokud jdete třeba do Itálie, zase to bude jiné. A velmi často to prostě není tak eh, otázka ocenění. Je to také otázka e, těch e, prostě té splatnosti e, půjček. Vy byste to nikdy, nikdy nedostali tak výhodné od nějaké obchodní banky jako od EIB. To jsem si téměř jist. Eh, pokud máte firmu eh, v Bulharsku, tak prostě nedostanete financování na 12 let od obchodní banky. To je úplně jednoznačné. Ale pokud dostanete financování od EIB, tak velmi často, pokud je to malý eh, podnik, malá firma, prostřednictvím nějaké místní banky, tak ty podmínky, včetně splatnosti, budou zase mnohem atraktivnější. Technická pomoc. Já se domnívám, že poskytujeme prostě maximum toho, co můžeme. Máme určitý rozpočet eh, na tyhle věci a snažíme se ho naplňovat. Pokud máme určitý rozpočet, tak ho také využíváme. A eh, také eh, vlastně jsem viděl, že Eh, poradenství je čím dál tím žádanější. Jsou tady objektivní údaje, které vám můžeme poskytnout, pokud by vás to zajímalo. A Nemůžu eh, říct, že bychom mohli slíbit, že otevřeme pobočky v každé zemi, v každém regionu Unie, abychom poskytovali poradenství místním firmám. Měli bychom být přitomní tam, kde našich služeb zapotřebí. Dám vám příklad. Například jsme chtěli být přítomní v Rumunsku, v Bulharsku, ale nemáme pocit, že by třeba měli být v nějakém jiném koutě Evropské unie, protože eh, tam třeba eh, se to daří bez naší přítomnosti a je velmi jednoznačné, že bychom eh, měli jít cestou eh, vlastně mm, toho, jak eh, to bude řídit poptávka, nejsme nějaký politický orgán, neměli bychom vytvořit jakési monstrum, neměli bychom prostě zapichovat vlajku do každého kouta Evropské unie. A ještě k zeměpisnému rozdělení. Tak tady se budu snažit odpovědět panu Pirinskému. A pardon, ještě eh, k těm třem firmám. Já musím říct, že si nejsem jist, že bychom tady měli odpověď. Pokusím se to každopádně vyjasnit a eh, bude, půjdeme zpátky eh, to je určitě něco, co si zaslouží jasnou odpověď. Kde zeměpisné distribuci, tak to bude vždycky téma. Eh, FC je eh, nástroj za, eh, vycházející tedy z trhu. Není myšlen, aby poskytoval nějaké národní obalky. S panem Pirinským bych nesouhlasil v jedné věci a řeknu to velmi jednoznačně. Myslím si, že ERB dělá hodně dobrou práci v oblasti e, soudržnosti. E, Jakých 11 miliard e, eur bylo poskytnuto na soudržnost v roce 2016. Každý má svá omezení. Já jsem z, Polsky, z Polska, omlouvám se, máme kancelář s 31 lidmi v Polsku, kteří ovšem pracují nejenom pro Polsko, jako, ale jako poradci pro projekty v celém regionu. Eh, říkám to proto, eh, že většina z toho se opravdu týká soudržnosti, takže opravdu nechápu eh, nějaké případné obvinění v tom smyslu, že neděláme dost v oblasti soudržnosti. Nevím, jak je to ve zprávách z roku 2014, 15 a tak dále, ale co vím je, že my jsme oddáni eh, tomu eh, pracovat s členskými státy a s komisí, abychom poskytovali možnosti pro další rozvoj hospodářské, teritoriální a sociální soudržnosti. A také nejsme nějak nějací straničtí, či ne, nestavíme se na tu či onu stranu. Jistě je tady teď určitý tlak na rozpočet, eh, chce se dělat víc s menším objemem peněz, je tady otázka Brexitu, já tomu všemu rozumím, ale my nejsme nějakým pohunkem, ale nejsme ani drábem. Eh, měli byste to prodiskutovat s členskými státy, až se bude řešit víceletý finanční rámec. Eh, pokud chcete řešit finanční nástroje, eh, tak to bude opravdu běh na dlouhou tráť a nebude to jednoduché. Nemůžete prostě teď očekávat v těchto časech, že granty nahradí finanční nástroje. Ale my, co se týče budoucnosti politiky soudržnosti, se nestavíme ani na, tu, ani na onu stranu. Jsme oddáni myšlence pomoci se politikou soudržnosti pracovat na jakékoliv eh, eh, platformě, o které se rozhodnou členské státy s komisí. Takže upřímně řečeno, opravdu ne, ne, nechápu. Eh, je, trošičku to zrychlete, pane kolego, protože už hovoříte 10 minut a my máme před sebou ještě důležité téma. Neodpověděl jste na všechny dotazy. Dohoda s Evropským parlamentem. Eh, my jsme v roce 2014 Evropskému parlamentu navrhli dohodu, ale nedostali jsme žádnou odpověď. Od té doby nic. Eh, dohoda ohledně EFSI, pan Pirinský určitě ví, že půl roku to bylo zadrženo Měl bych tady eh, říct nějaké eh, jméno, nebylo by to elegantní eh, uvádět jména poslanců, kteří za to nesli odpovědnost, ale my už na to čekáme přes rok, aby se to stalo a já prostě doufám, že nakonec budeme mít dohodu s Evropským parlamentem ohledně důvěryhodnosti dokumentů, ale musím říct, že míč opravdu není na naší straně. K Volkswagenu. Um, uh, quite, uh... Nejprve fosilní paliva. Fosilní paliva budou hrát roli v energetickém mixu Evropské unie po roce 2015. Stejně tak, jak se dohodla cestovní mapa. Banka mm, se bude řídit evropskou politikou v tomto ohledu a samozřejmě máme také jednu z největších pojistek pro zabezpečit bezpečnosti. Například při sledování Eh, cen eh, a emisí a standardů. Také bych rád řekl, že samozřejmě jsme největším bankovním domem pro financování boje proti změnám klimatu. Vím, co to je tato politika i na úrovni Evropské unie i mimo. Teď Volkswagen, samozřejmě jsme měli obavy z těch narážek, <clears throat> obvinění a chováním tedy Volkswagenu. V současné době nejsme schopni vyloučit, že tady bude možná propojení s operacemi Volkswagenu a vyšetřujícími činnostmi. Je třeba zjistit, zda jaká jakkoliv část financování EIP eh, byla eventuálně zneužita. Je třeba, abychom udělali monitorování, provedli monitorování této situace od té doby, co narážky zazněly proti Volkswagenu v září 2015. EIB se rozhodla a poskytnou žádné nové půjčky Volkswagenu. Na druhé straně udělali jsme hodně investic skupiny Volkswagen a jiných vozidel a rozhodně to nepopíráme. Domnívám se, že tady bych asi měl skončit a samozřejmě se pokusíme odpovědět na některé jiné otázce písem. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši trpělivost. Ano, děkuji vám za tyto detailní odpovědi a na závěr dostane slovo pan zpravodaj Ali. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Nejprve chci poděkovat všem svým kolegům ze všech politických skupin za jejich příspěvky k diskusi. A jsem samozřejmě otevřený jejím pozměňovacím návrhům pro dokončení zprávy. Samozřejmě také chci poděkovat vedení EIB, za to, že nám poskytla veškeré informace, které jsme potřebovali pro zprávu. Ale domníváme se, že po té, co jsme tady vedli tu diskusi, zůstávají tu některé otázky. A e, musíme skutečně posílit dialog EIB Evropského parlamentu, abychom se častěji setkávali, abychom byli lépe informováni. Protože pakliže Eh, mý kolegové, vy jste taky byl zástupcem zemí. Když mi kolegové se ptají na nějaké věci, tyto otázky se týkají také zemí, které představují. A v tomto ohledu se domnívám, že by bylo dobré mít do budoucna více větší, lepší spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou investiční bankou Protože je to ba- největší banka pro veřejné investice, která pomáhá evropským institucím přispívat k další integraci. A samozřejmě vaše banky, banka a půjč, že poskytuje půjčky různým průmyslovým podnikům. A co se týče působení bankovních domů v členských státech, které jsou komplikovaná kritéria a stává se skutečně obtížné získat možnost přístupu příslušných bankách, jinými slovy, pro malé a středně velké podniky je obtížné dosáhnout nebo vůbec komunikovat s příslušným oddělením EIB. Dovolte, abych také poděkoval administrátovi zprávy, panu Olivierovi, který udělal vynikající práci, pomohl mi velice. A ještě jednou zdůrazňuji, že jsem otevřený a uči návrhům kolegům při dokončování zprávy. Ještě jednou děkuji zástupcům EIB. Děkuji vám, pane Ale, za eh, tyto příspěvky. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 6. února a tím ukončuji tento bod programu a jdeme k poslednímu bodu našeho programu. Asi si uvědomujete, že jsme změnili program a posledním bodem našeho programu je eh, eh, eh paní eh, raportéra, autorka zprávy. Děkuji, paní předsedající. Děkuji pane Ochrana finančních zájmů Evropské unie je povinností a důležitým úkolem pro Unii jako takovou. Mnoho institucí se účastní tohoto celého procesu. Evropská komise, OLAF, Evropský úřad pro boj proti podvodům a také Evropský účetní dvůr a v neposlední řadě také Europol. A nezapomeňme ani na Eurojust, eh, Úřad pro justiční spolupráci. Veškeré tyto instituce se snaží plnit své úkoly v rámci svých kompetencí a také ve spolupráci s odpovídajícími orgány v členských státech. To, aby tento úkol byl správně prováděn, nebo od správného provádění tohoto úkolu závisí ochrana finančních zájmů EU. Což opět má vliv na důvěru občanů v Evropskou unii. Ovšem nesrovnalosti existují a to stěžuje správně technickou práci členských států a evropských orgánů. Máme systém DPH, který je značně zmatený, zejména v oblasti mezinárodních transakcí. Proto eh, tento systém musí být neustále analyzován. Došlo například k nárobu, byl hlášen různé nesrovnalostí a zároveň je tomu tak, že částka, která souvisí s těmito nesrovnalostmi, zůstává ovšem na stejné úrovni což je alarmující skutečnost. Mnoho řešení již bylo navrženo, řešení, jak odstranit tyto nesrovnalosti. Bohužel, implementace těchto opatření není vždy správná. Byly navrženy nové nástroje, ale ne vždy jsou plněny lhůty pro jejich provádění a reakce na negativní případy není vždy dostatečně rychlá a počet informací není dostačující. Někdy také je problém v oblasti spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Na závěr bych poprosila odpověď na tři otázky. Jsou to tedy otázky, které eh, položím komisi. Článek 27 o odstavec 3 ze směrnice 2010-24 o pomoci při vymáhání z těch prostředků, co se týká daní, poplatků a dalších opatření. Tento článek říká, že Evropská komise musí předkládat plávu radě a parlamentu o tom, jak byla stanovení této směrnice implementována. 1. ledna 2012 tato směrnice vstoupila v platnost. A my jsme očekávali zprávu k 1. lednu 2017. Proč jsme tuto zprávu neobdrželi? V jaké etapě vypracovávání této zprávy jste a kdy nám ji budete moci konečně předložit? Dále má druhá otázka. Paní komisařka Georgieva na Eh, naší poslední schůzi oznámila, že do konce roku 2016 bude dokončena práce na vytvoření Evropského státního zastupitelství. Jak dá, eh, daleko jste došli v oblasti vytvoření EPA a dále? Třetí otázka. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě a Evropskému hospodářskému sociálního výboru z 6.6.2011. V tomto sdělení komise oznamuje, že zpráva o boji proti nesrovnalostem, které škodí finančním zájmům, bude předkládána na periodickém základě. První zpráva byla zveřejněna 3.2.2014, kdy tedy můžeme očekávat další zprávu. Děkuji vám, paní zpravodajko. Teď si vyslechneme stínové zpravodaje a členy že eh, chtějí něco dodat diskuse a pak si vyslechneme komisi. První stínový zpravodaj, pan Ali. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Bytala, drazí kolegové, dovolte, abych poblahopřel paní zpravodajce za zprávu, která pokrývá tak významnou událost mezinárodní organizace, jako je Evropská unie. Nedávná ekonomická krize, která ještě nebyla překonána a její důsledky mm, znamenají pokles důvěry evropských občanů v evropské instituce. A to um, samozřejmě e, znamená lepší využití finančních prostředků, abychom obnovili důvěru v Evropské unii. Mm, já jsem se snažil o co největší ochranu finančních zájmů za prvé totální číslo nesrovnalostí, které identifikovaly členské státy a komise, se již druhým rokem e, zvyšují a není jasné, do jaké míry mm, jsou e, toho důvodem, e, jaké příčiny. Zda je to prostě navýše na kde zda to jsou zvýšené výdaje, ale je třeba identifikovat tuto situaci, aby byla zlepšena preventivní práce institucí za druhé. Co se týče nesrovnalostí, jak na straně pladeb, tak výdajů je nesmírně důležitá. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby opatření v potírání finančních podvodů mm, byly řádně zkoupány. Za třetí součástí rozpočtu musí být také implementace přísných politik, aby se nesrovnalosti udržely pod kontrolu, aby se zvýšila věrohodnost institucí. Za třetí perspektivní přístup zahrnující veškeré elementy boje proti finančním podvodům musí být pilířem celé strategie. Efektivita nákladů eh, musí mm, být zahrnuta do koncipování nových systémů. Strategie by měly mít především za cíl oblasti s vysokým rizikem a s vysokou chybovostí je třeba vytvořit rovnováhu mezi kontrolou a mezi tím, aby příjemci mohli, mm, eh, aby z toho neměli příjemci žádné negativní dopady. Čili členské státy a komise by měly být vyzvány, aby chránili finanční zájmy Evropské unie. Když hovoříme o finančních podvodech, vidíme, že OLAF má při vyšetřuje případy, které škodí reputaci Evropské unie. Třeba zavést eh, příslušné mechanismy eh, ve službách komise, aby nedocházelo k ilegálním výdajům a nesrovnalostem, aby bylo možno dosáhnout lepších výsledků v boji proti eh, podvodům ve finančních zájmem. Děkuji. Teď pan Dion. Děkuji, pane předsedo zpráva našeho zpravodaje je něco, co opravdu vítám. Myslím si, že je to dobrá zpráva obsahující e, pád na doporučení a tam, kde je řečeno v odstavci 4, že je velmi zvláštní, že vidíme, že komise zatím nepředložila parlamentu hodnocení Eh, toho eh, vybírání, eh, vybrání finančních prostředků z poplatků, daní a tak dále, které jsou povinné, tak je to velmi případné. A také v odstavci 36 je řečeno, že komise prostě nedodržela slovo a nevydala po dvou letech antikorupční zprávu Unie. Já si přiznám, že ještě negativnější Eh, než tohle, je, eh, že tedy místo předsedkyně Georgieva řekla, že tady nebude zpráva, ale alespoň vysvětlení, proč eh, jsou ta spoždění tak zásadní. A ani to se neobjevilo. Prostě já jsem to neviděl. Takže co se týče vykazování, tak komise má co dohánět. A je tady ještě jedno téma, které jsme řešili v loňském roce, když jsme řešili tedy tu výroční zprávu o finančních zájmech a tím mám na mysli ty e, prostě nedostatky a pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zase v té zprávě je řešeno, že e, e, obáváme se e, nepřesností či chyb, které by mohly být potenciálními zdroji prostě podvodů, ale zase není tady žádná konkrétní akce, alespoň já o ní nevím. Není tady nic konkrétního, co by ta komise e, prostě udělala, nebo řekla, že udělá, aby e, prostě nedocházelo k tomu, že nám členské státy nedávají ty informace. Říkám to proto, e, že kontextu korupce, pardon, zadávání veřejných zakázek je korupce všudy přítomná skutečně e, existuje a že úspěšný boj proti korupci e, zase může existovat pouze tam, kde je e, jaksi vrženo světlo na, ta jednotlivá, na ty jednotlivé kroky. A zatím se zdá, že tomu tak úplně není. A v zásadě musím říct, že E, souhlasím s tím, že komise dává e, důraz na otázku celních e, poplatků a že bychom neměli zjednodušovat život těm, kteří využívají naší celní politiky. Je tady celá řada Eh, snah zrychlit eh, ty určité postupy. Ovšem, zdá se, že tady zase je riziko, že něco se k nám dostane bez jakékoliv eh, kontroly. A zase musíme bohužel přiznat, že pouze za poslední tři, čtyři měsíce jsme v Rotterdamském přístavu vlastně objevili tři, čtyři obrovské případy korupce takže, tak tam, kde prostě Eh, ty kontejnery neměly být eh, zkontrolovány, tak eh, je příslušní pracovníci dali jakoby omylem do nějakých špatných, do nějaké špatné skupiny, do té skupiny, která obsahovala kontejnery, ne, které nebudou kontrolovány a pak se to teda naštěstí objevilo a já doufám, že komise v tomhle bude aktivnější a závěrem bych chtěl ještě říct, že jsem velmi rád, že se tady také Eh, komise snaží eh, a zpravodaj eh, snaží dávat pozor a pečovat o ty informátory. My potřebujeme chránit informátory nejenom v členských státech, ale obecně, takže já tady v tomto směru ve světle své vlastní zprávy přinesu některé pozměňovací návrhy. A chci ještě jednou říct na závěr, že velmi podporuji návrh, který před námi leží. Děkuji, pan Benedek. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl eh, eh, tady poblahopřát zpravodajce k návrhu zprávy. Je to skvělý eh, základ pro další práci. Souhlasím s kolegem Denisem Diong, že je to velmi, velmi kvalitní základ pro další práci. Byl jsem velice rád, že tam byli specificky jmenováni informátoři, eh, je to důležité, i když si myslím, že tato část by ještě mohla být eh, vystužena, posílena určitým způsobem, tak, aby komise eh, byla požádána, aby prostě přišla s takovou široce koncipovanou směrnicí o informátorech. To si myslím, že by odpovídalo i zprávě pana De Jonga, říká, že by prostě ta, eh, ty termíny měly být eh, využity eh, trochu důraznější termíny. Byl jsem také rád, že se tam E, hovoří o té protikorupční zprávě, i to kolega zmínil, to je důležité téma a domnívám se, že bychom měli požádat, aby komise nám určité věci vysvětlila, například, e, aby nám řekla, proč zpráva e, o boji proti korupci ještě nedoputovala na stůl Evropského parlamentu. Já tomu prostě vůbec nerozumím a mělo by to být jasně řečeno, že to je nepřijatelné, nepřípustné pro nás teď vlastně máme už téměř roční sklus s touhle zprávou. A opravdu se domnívám, že je to něco, co bychom měli zdůraznit a říct to opravdu natvrdo směrem ke komisi. Třetí věc, která je velmi zásadní a také je ve zprávě obsažena, je to otázka DPH eh, a těch různých eh, karuselových podvodů. Tady snad dojde k nějakému eh, vývoji ze strany komise a chci také Eh, říct, že je dobře, že zmiňujeme, že některá ta doporučení OLAFu nejsou vlastně sledována, takže zpravodajka opravdu nám nechala pouze několik málo věcí, na kterých můžeme pracovat. Dovolte, abych zmínil čtyři témata, eh, která nejsou ve zprávě obsažena a budu velice rád, když se tam dostanou. Za prvé údaje, data. Já se domnívám, a bylo to také diskutováno víckrát v tomto výboru, že členské státy neposkytují důvěryhodná eh, a aktuální data eh, výboru ani komisi a že to je oblast, eh, kde právě komise by měla být aktivní a měla tlačit členské státy na to, aby poskytovali důvěryhodné a aktuální údaje. Zároveň se také domnívám, že komise by měla mít přístup k Eurofisku, aby mohla prostě lépe kontrolovat a také posporovat výměnu údajů mezi, mezi eh, členskými státy. Další téma, korupční index. Eh, v loňském roce jsem byl zpravodajem k takové krátké zprávě. Rozhodli jsme se, že se budeme zabývat eh, korupcí a doposud mám pocit, že že Eh, prostě se tady něco chystá, eh, něco, co by se podobalo eh, indexu korupce a možná, že by bylo dobré, kdyby se to ve zprávě objevilo, abychom tam to zmínili a požádali Evropskou komisi, aby urychlila své úsilí v této oblasti a aby přijala prostě určitou meteorologii pro eh, index eh, korupce, protože podle mého názoru je to důležité. Je důležité opravdu eh, napsat, jaký je prostě stav situace v téhle oblasti ve členských státech. Třetí téma a to je možná něco, na čem jsme se loni neschodli. Je to takový eh, ten eh, podpůrný eh, režim pro investigativní novinařinu. V loňském roce byl rozjet takový pilotní projekt, či byla na něm schoda, vznikl rozpočet, na rok 2017 bylo to podpořeno komisí, protože prostě je třeba najít nějaké vhodné řešení, eh, aby novináři zůstali eh, nezávislí, i když dostávají, dejme tomu, finanční prostředky od Unie prostřednictvím nějaké eh, meziinstituce, třeba Leipzig Media Freedom. Myslím, že to je dobré řešení. Můžeme dávat peníze novinářům, aniž bychom je přímo tedy nějakým způsobem ovlivňovali a já bych rád požádal eh, zpravodajku, zdali by prostě mohla ehm, eh, ten pilotní projekt investigativní novináře také Eh, také zmínit. Bylo to tehdy přijato komisí a parlamentem eh, jako rozhodnutí na rok 2017. A poslední bod eh, se týká spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Po dlouhých diskuzích, obtížných diskuzích se zdá, že EPPU je prostě propadák a že tady není žádný Eh, prostě žádná záruka, že tady vznikne povinný systém, povinné, povinný režim EPPU. Některé členské státy se tomu stále vyhýbají, nechtějí se eh, o tom shodnout a já si myslím, že to je velice nebezpečný precedent, pokud k tomu dojde. Takže zase zde bychom měli říct velmi jednoznačně, že aby tady eh, existoval efektivní nástroj eh, pro boj a měření eh, případné korupce při využívání unijních fondů, je zásadní a proto potřebujeme povinný a velmi pevný systém EPPU. Bez toho nemůžeme existovat. Paní Šule? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také no, paní zpravodajce za velice podrobnou důležitou zprávu, neboť se nacházíme v době, kdy Evropská unie prochází skutečně hlubokou krizí, což vedlo také ke ztrátě důvěry občanů v evropský projekt a v evropské instituce. A proto je odpovědné zacházení s evropskými penězi ještě důležitější než kdykoliv jindy a samozřejmě také boj proti podvodům. To, co stojí ve zprávě o výpadcích eh, z DPH, tady vidím, že v roce 2014 byla ztráta na BPH 159,9 miliardy eur, což je skutečně obrovská ztráta prostředků daňových poplatníků nebo prostředků, které by přišly jako daně do rozpočtu a mohly být použity pro růst a vytváření pracovních míst. Pokud chceme bojovat proti daňovým podvodům, potřebujeme efektivní opatření komise ve spolupráci s členskými státy. Vítám tedy akční plán pro oblast DPH, který zveřejnila loni Evropská komise a kde je popsána modernizace systému DPH v Evropské unii. Zároveň si myslím, že je tady ještě velký prostor pro zlepšování. Pokud současný systém DPH, který je velice roztřištění, nezjednodušíme, neboť je to skutečně velice, jsou to velké správní náklady pro malé a střední podniky, pokud to nezjednodušíme, nebudeme efektivnější při výběru DPH a při boji proti podvodům. Vidíme také, že administrativní spolupráce mezi členskými státy nefunguje příliš efektivně a Evropská komise by měla lépe kontrolovat tyto dohody o vzájemné pomoci mezi správními orgány a také odstraňovat překážky, které brání efektivní výměně o informací mezi správními a justičními orgány a orgány trest, činnými v trestním řízení. Tak pokud eh, chceme urychlit výměnu informací, musíme posílit síť Eurofisk, neboť přes, je třeba zlepšit přesnost a včasnost informací. Potřebujeme společná opatření a jasné modely pro, vý, mo, pro výměnu informací. Znepokojuje nás odhad Europolu, který říká, že zločinná spolčení a dohody vedou ke ztrátám ve výši 40 až 60 miliard eur ročně a pouze 2% takovýchto spolčení odpovídá za 80% těch nevybraných prostředků v Evropě. Eh, ty karuselové podvody s daněmi nevedou pouze ke škodě rozpočtu států v Evropské unii, ale vedou také ke zkreslování hospodářské soutěže. Je tedy třeba zlepšit výměnu informací tím, že se zlepší tok informací o zdanění nadnárodních koncernů. Toto by byl skutečný krok ku předu. Ptám se Evropské komise, jaká opatření hodláte dodatečně zavést proto, abyste zvýšili boj proti podvodům právě v oblasti DPH jak byste zlepšili systém DPH v Evropské unii. A závěrem pan Žak. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil ještě k určité obavě, která je v odstavci 41 zprávy formulována a e, ke které se také e, vyjádřil kolega de Jong e, před chvílí. V odstavci 41 je komise žádána, aby vysvětlila hlavní důvody, proč členské státy nevyšetřují určité, určité korupční konkrétní případy, které jim oznámí OLAF. Já si myslím, že tady zpráva možná jde buď příliš daleko a ne dost daleko. Bylo by asi užitečné to trošičku do, upřesnit. Například by bylo dobré vědět konkrétně, kolik případů, eh, o kolik případů se jedná početně. Za druhé, jaký je objem eh, těch podvodů eh, v eurech u těch údajných podvodů, tak jak to je formulováno, jedná se o stovky milionů eur či o miliony eur či něco jiného. A v neposlední řadě by bylo dobré, kdybychom toho věděli trochu víc e, o zemích, o které jde. A já teda musím říct, že mě samozřejmě hlavně zajímá Francie. Děkuji. Děkuji vám. Dobře. A teď dejme jednomu eh, kolegovi z OLAFu aby, možnost, aby se vyjádřil. Okay. Je. <laughs> Jsem tady. Ano, děkuji, pane předsedo, za to, že eh, mě jako zástupci Olafu dáváte slovo. Chci poděkovat zpravodajce za eh, tuto zprávu, která je skutečně velmi hodnotná, velmi souhrná a zabývá se celou řadu otázek, které jsou relevantní pro detekování podvodů. A chtěl bych také poděkovat členům výboru pro rozpočtovou kontrolu za všechny dotazy. Pokud dovolíte, pane předsedo, tak já bych chtěla začít. Um Uh, eh, s prvním bodem to eh, také zmínil pan Ali a eh, zpravodajka. Je to bod, ve kterém možná Eh, došlo k takovému menšímu nedorozumění. Je to důležitá věc, eh, týká se eh, to počtu těch pochybení a statistických údajů. Když jsme četli návrh zprávy, tak jsme měli takový dojem, paní zpravodajko, že se domníváte, že došlo k zvýšení počtu Eh, těch, eh, ne, těch, těch pochybení, takže to je vždycky negativní a zároveň je tady snížení vykazování těch eh, nepravostí, tak to je zase vnímáno z vaší strany jako pozitivně. Ale já musím říct, že to je komplexnější, jak už to také naznačil pan Ali. A je tady celá řada těch faktorů za těmi tendencemi, které prezentujeme E, jako reakci na zprávu. Zmíním jenom několik. Vy všichni znáte e, víceletý charakter těch e, programů a cyklů. Takže na závěr samozřejmě, když se programy uzavírají, tak počet těch pochybení je výrazně vyšší. Někdy jsou také mimořádné události či okolnosti. Například Irsko až Španělsko v roce 2015, té zprávě v roce 2015 najednou mají více těch případů, ale to je to proto, že vytvořili si pevné systémy, kterými to sledují. A někdy, a to se hlavně e, týká těch vlastních zdrojů, pokud máte snížení e, v počtu zaměstnanců třeba celní zprávy ve členských státech, tak možná najednou máte méně vykázaných eh, přestupků. Eh, takže je důležité to všechno vnímat v širším kontextu. A některé členské státy, a my jsme velice rádi, využívají progresivně čím dál tím více těch eh, IT nástrojů, a soustředují se třeba na ty nejrizikovější oblasti a pak také vlastně e, vykazují mnohem více e, těch pochybení, což samo o sobě není e, negativní, ale dává to mimo jiné také členským státům možnost prostě věci napravit napravit ty chyby a pochybení. My celkově řečeno všechno monitorujeme velice bedlivě, snížení i zvyšování a měla bych také říct, že my a především my kolegové a kolegyně tady po, levé, po levici jsme k dispozici vám, poslankyním a posuncům, abychom vám vysvětlili naší metodologii. Myslím si, že je to důležité, abychom vám také poskytli možnost takového technického eh, setkání, pokud byste o to stáli. To eh, jsem asi měla říct a pokud je to v pořádku, tak bych ještě pokračovala a odpověděla na určitý počet dotazů. Nejprve paní zpravodajka, vy jste zmínila paní zpravodajko směrnici 2010 z roku 2014 eh, ohledně toho, co očekáváte z těch zpráv. Já vám mohu říct, a to informaci mám od generálního ředitele Taxudu, v souladu s článkem 27 odstavec 3 této směrnice chce komise vydat eh, hodnotící zprávu v první polovině roku 2017, takže by to mělo být vydáno poměrně brzy v nadcházejících měsících. Za druhé, a to byla také otázka pro pana De Jonga. Další bod, který byl zmíněn větším počtem eh, poslanců a poslankyň. Jedná se o zprávu eh, o boji proti korupci. Ano, eh, je to spožděné. Tady bych chtěla ovšem říct na tomto jednání, že první místo předseda Timmermans zaslal 25. ledna dopis předsedovi výboru Libe, ve kterém říkal, že komise bude hodnotit jinými, bude prostě jiným způsobem prezentovat zprávu za rok 2016. Nebude to to samé jako v minulosti. Komise se soustředí na evropský semestr a na další možnosti. Já jsem ten dopis ještě nečetla, ale byla to komunikace pro eh, tedy předsedu výboru Libe. Naprosto souhlasím s tím, když říkáte, že nejenom ta videová stránka je důležitá, ale i ty další a já jako ředitelka přes eh, koncepce v OLAFu se snažím na tohle hodně myslet, abychom prostě nestráceli ze zřetele eh, i podvody v oblasti příjmu. Eh, pan Diond se také zmínil o oblasti zadávání zakázek, což je jedna z nejrizikovějších oblastí pro podvody a pochybení jako Eh, OLAF. My velmi těsně spolupracujeme s členskými státy a právě jsem se dozvěděla od pana Myšlika, že tento týden se koná seminář, aby byly vytvořeny takové hlavní postupy a aby se eh, prostě dohodlo, jak nejlépe se zabývat eh, tím zadáv, zadáváním veřejných zakázek. A chci ještě říct, že i informátoři představují velice důležitou politickou misi e, my se zabýváme třebami i možnostmi nějakých případně širších akcí, aby byla rozvinuta legislativa v této oblasti, ale víte, že to není úplně jednoduché. A ještě jedna věc tady byla, kterou jsem chtěla zmínit. Jednalo se prostě o dodržování těch eh, doporučení eh, OLAFu. To zmínilo více lidí. Možná, že víte, na základě eh, výměny informací jsme slíbili počátkem prosince, že pošleme takovou analýzu těch doporučení a náš generální ředitel tuto analýzu poslal po koordinátorům politickým frakcím a předsedovi výboru minulý pátek, je to poměrně tedy nedávné. My jsme analyzovali vlastně ta do, ty následné kroky eh, po doporučení eh, na základě tedy eh, určitých přesných kritérií. Ono je těžké říct, že tento stát se prostě, eh, eh, že, že tento stát zachází tak a jiný jinak. A prostě hlavní je zjistit, proč členské státy ty právní, ta právní doporučení některé sledují, jiná ne. A teď k, tedy veřejnému pro, k tomu pro kurátorovi, státnímu zástupci evropskému. Komise chce, aby byl silný a nezávislý. Vy také víte, že posílíme spolupráci, protože řada členských států, Švédsko v čele, se nepřipojí e, k tomuto institutu, k úřadu Evropského státního zástupce. A ono to není jednoduché. E, Polsko i Maďarsko prohlásili, že se k tomu nepřipojí. Itálie také není nadšená, tak chce ambicioznější text a uvidíme, jak eh, budou další kroky. Eh, každopádně eh, teď bude spuštěn postup pro posílenou spolupráci a jménem komise bych mohla říct, že samozřejmě chceme E, mít úřad státního zástupce z tolika státy, jak je jen možno a tak rychle, jak je jen možno, ale také s textem, který by byl co možná nejlepší. To je těžké dosáhnout, ale my jako komise slibujeme, že uděláme maximum. Děkuji. A závěrem zpravodajka. Je to skutečně důležité, co chcete říct? Je to stručné? Je to důležité a stručné? Já bych chtěl pana eh, Timmermanse, aby ten dopis poslal nejenom výboru Libe, jak tady bylo řečeno, ale také výboru KONT, eh, protože je to také naše odpovědnost a chtěl bych požádat předsedu, aby se o ty informace s námi podělil. Poznamenáváme si a teď prosím paní zpravodajka. Děkuji bardzo, paní Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych vám velice poděkovat za veškerá hodnotná vystoupení a poznámky. Vidím, že práce na této zprávě bude velice zajímavá a velmi se na ní těším. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A jenom překládání pozměňovacích návrhů do 28. února. To byl poslední bod naší agendy. Děkuji mnohokrát kolegům, že zůstali až do tak pozdní hodinu. Do různého nic není, že? Eh, takže děkuji kolegovi za pomoc. Konec schůze a děkuji vám.